Benvenuti a tutti. Vítám vás všechny. Vítám vás všechny. Začneme. Approvazione dell'ordine del giorno. Souhlasíme si program. Milí kolego, komise řekla, že nejprve nás bude informovat o tom, že eh, eh, parlamentu předala nový návrh o eh, při, eh, přítomnosti tedy eh, stop GMO v, v krmivech. Je to velice významná agenda, která se bude Eh, řešit eh, v řízení s dohledem, s kontrolou a je to tedy proces komitologie, kterého se parlament ale významnou měrou zúčastní. Proto navrhuji, abychom tento bod přidali na program a abychom se tím zabývali, než začneme s seminářem o společné zemědělské politice. Pokud souhlasíte, tak můžeme odsouhlasit návrh programu s touto změnou. Pokud souhlasíte, tak děkuji. A sdělení dnešní Eh, schůze se bude vysílat na webu. A ještě bod 3 na programu, což je odolnost vůči antibiotikům a přijmeme interpelaci otázku k ústnímu zodpovězení. Koordinátoři rozhodli, že předloží interpelaci, která se týká rezistence vůči antibiotikum. E, tato interpelace byla rozeslána členům výboru a koordinátoři také rozhodli, že by bylo vhodné doplnit e, k této interpelaci návrh usnesení našeho výboru a mm, takže mm, touto, e, tímto se budeme moci takto zabývat na plenárce v květnu či červnu. Pokud nejsou námitky, tak považuji tuto interpelaci za e, odsouhlasenou. Bod čtyři. Změna nařízení 1234 z roku 2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků. Spravodajem je James Nicholson, kterého tady nevidím. Milí kolegové, jak si asi budete pamatovat, tak po eh, krizi v roce 2009 v tomto sektoru, tak Evropská komise navrhla balíček, legislativní balíček, eh, jehož cílem je stabilizovat trhy a vyvážit nabídku a poptávku a to díky posílení eh, smluvních vztahů mezi producenty a zpracovatelským průmyslem. Cílem je stabilizovat i ty sítě producentů a posílit jejich smluvní vyjednávací sílu, tedy tím, že se zavede ten systém eh, vyjednávání se celým sektorem, tedy s jejich asociacemi a cílem je i posílit transparentnost eh, celého dodavatelského řetězce v tomto sektoru. A mm, Tyto návrhy sice jdou dobrým směrem, ale ještě je třeba se vyjasnit spoustu věcí. A e, tudíž bych hned dal slovo, hned bych dal slovo Jamesovi, který právě dorazil, a hned dám slovo Jamesovi Nicholsonovi, aby e, nám řekl, jak to je s tímto návrhem. Je to první výměna názoru. Děkuji i zástupcům e, Eh, eh, komise, Bulkart a další. A hned po té, co promluví James Nicholson, tak samozřejmě bude následovat rozprava eh, a ti, kteří chtějí si vzít slovo, tak prosím, je to nahlásí sekretariátu. si máš slovo. Uh, thank you very much, Chairman. First of... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve rád podotkl, že obecně řečeno tyto návrhy Zástupci odvětví vítají a vnímají je velice pozitivně. Setkal jsem se se zainteresovanými subjekty z různých oblastí mlékárenského průmyslu a odvětví mléka, ať už organizace zemědělců, zpracovatelů eh, nebo obchodníků. Byly tam celostátní organizace, eh, ale také nevládní a také stála zastoupení. Eh, v Bruselu. Jejich úvodní reakce byly pozitivní, nicméně pokud se na návrhy zaměříme podrobněji, vidíme, že některé aspekty mohou být ještě projasněny a zdokonaleny. Eh, snaží se eh, vytvořit takový obrázek celého odvětví po zrušení kvót v roce 2015. Musíme tedy uvažovat o dopadu, jaký tyto změny budou mít na sekt- mlékárenský sektor. Já bych rád zdůraznil některé aspekty, samozřejmě jakožto zpravodaj to vnímám otevřeně a s velkým zájmem naslouchám názorům ostatních. Rád bych však zmínil čtyři aspekty návrhu. Jednak otázky smluvní. Tady si dovolím vystoupit poněkud argumentativně, možná pro zahřátí musíme si klást otázku, zda vůbec si tyto smlouvy zemědělci přejí. Já jsem se dokonce setkal s určitou rezistencí vůči smlouvám mezi některými zemědělci. Zatím je navržen systém dobrovolných smluv na úrovni členských států, což vnímám pozitivně, protože členské státy mají tak eh, odpovídající flexibilitu. Zajímalo by mě však, které členské státy eh, by eh, se eh, mohly víceméně vzdát této možnosti, které vlastně by tuto možnost využít nechtěly a které zase naopak by využít chtěly. Ehm, důležité aspekty, tedy cena, objem a výlučnost smluv, to si musíme uvědomit. A to musí být v textu nastaveno správně. Důležité by bylo zajistit co nejvyšší flexibilitu. Jednou možností by bylo vrátit se k původní verzi textu, kdyby každý zemědělec si mohl uzavřít smlouvu, pokud si bude přát. I když smlouvy nebudou v daném členském státě povinné, a tato otázka mě zvlášť zajímá, eh, musíme uvažovat, jak bude celý systém nastaven dál. Měli bychom zvažovat, kdy a kde, za jakých podmínek můžeme eh, tyto smlouvy uplatňovat. A co se týče Združení mm, výrobců, organizací výrobců a vyjednávací síly, eh, obecně s myšlenkou zavedení smluv bude právě vyjednávací síla důležitá. Myslím si, že toto bude dlouhodobě zásadní. Já si uvědomuji, odkud to pochází. Uvědomme si, že základním cílem návrhu je posílit eh, farmáře v sektoru mléka, tak, aby se zlepšila jejich vyjednávací pozice, aby za svou produkci dostali víc. A tady vyvstávají dva základní aspekty. Jednak procentní údaje 43% a 3,5%. Tato čísla eh, logicky způsobí celou řadu neschod. Mě už eh, kladou otázky, ti, s kterým jsem setkal. Někteří si přejí to číslo navýšit, někteří snížit, podle toho, jaké zainteresované subjekty to jsou. A skutečně ty názory mezi členskými státy o těchto limitních hodnotách se výrazně liší. Musíme zajistit rovnováhu eh, tak, aby systém byl účinný, ale zároveň byl v souladu s pravidly hospodářské soutěže. A to se objevilo eh, několikrát v těch diskusích skutečně ehm, za, eh, právní úprava související eh, s hospodářskou soutěží. A nejde jenom o úřady na ochranu hospodářské soutěže, ale také pokud by eh, organizace výrobců byly příliš silné a to by bylo eh, nevýhodné pro malé výrobce, může tam být riziko koncentrace a monopolního postavení. A důležité také je, Eh, že eh, tady eh, si musíme zva- říci, že toto není zásadní problém. Musíme zvažovat řadu členských států, které mají malé objemy produkce a tyto prahové hodnoty mnoho nepomohou a měly by být tedy vnímány tak, eh, že je potřeba nalézt řešení pro konkrétní situaci. Co se týče eh, organizací výrobců a družstev, tak musíme uvažovat také o ehm, statutu družstev. Mezioborové organizace z hlediska transparentnosti a fungování dodavatelského řetězce, ty mohou být velice užitečné, eh, velice užitečný nástroj. Ačkoliv vycházejí ze současného modelu z oblasti ovoce a zeleniny v sektoru mléka nebudou mít stejné pravomoci, jakožto například stanovování cen a rozdělování trhů. Některé členské státy vyjádřily obavy, že právě tyto organizace, profesní organizace, budou mít příliš velké pravomoci, ale myslím, že to nebezpečí nehrozí, je potřeba to projasnit. V každém případě eh, bych podpořil přístup komise k této otázce a k transparentnosti. Myslím si, že je to velice důležité, jelikož transparentnost je něco, o čem lidé rádi hovoří, když se jim to hodí, ale když se jim to nehodí, tak transparentnost úplně ignorují. A myslím si, že k úspěchům tohoto přístupu, když bude systém kvot úplně zručen, zrušen. Možná si řada z nás ani nepamatuje, jaký byl život před kvotami. Tak já bych se rozhodně k tomu dřívějšímu systému nechtěl vracet. Vím, co se stalo v roce 2008 kdy jsme neměli prakticky žádnou kontrolu nad dovozem do EU a podobně. Myslím si, že by měl existovat systém vykazování a hlášení Eh, o tom, co, jaká je nabídka, jaká je poptávka, co se v té které zemi vyprodukovalo a tak dále. Protože to souvisí s tím, že potřebujeme systém, který by eh, nastavil odpovídající objemy produkce, tak aby centrum bylo správně informováno o aktuálním vývoji. To je důležité pro pochopení situace na trhu a zlepšení informovanosti o Eh, tržních signálech a také eh, vyvážení nabídky a poptávky v tomto sektoru. Zároveň se asi všichni shodneme na tom, že tato část návrhu je velmi pozitivní, pokud nepřináší břemeno, které není nezbytné. Je to vlastně jednoduchá cesta, jak sbírat data centrálně a sdílet ty informace A to je velice důležité. Zároveň si musíme uvědomit, že jsem hovořil s některými organizacemi a ty se mnou hovořili o takzvaném měkkém přistání, soft landing, jak se o tom mluvilo před pár lety. Bylo to velice aktuální v souvislosti s kvótami. A samozřejmě se také hovořilo o kvalitě v těch návrzích. Já jsem s velkým zájmem naslouchal stínovým zpravodajům a také všem členům výboru. A myslím, že bychom obecně se měli držet těchto návrhů. Neměli bychom otvírat pandořinu skřínku, protože tam nikdy nevíte, co se v ní bude skrývat, co na vás v ní vyskočí a tak dále. Současně si však uvědomuji, že je velký zájem o systém, který bude chránit sektor mléka v zemědělství a podrobně se budu zaměřovat na všechny otázky, které jsem tady zmínil. A samozřejmě to budu také prezentovat a výboru bych zhruba v polovině dubna předložil zprávu a rozhodně se velice těším na názory stínových zpravodajů a všech členů výboru. Budu vám velmi pozorně naslouchat a Budu se vždycky snažit nalézt konsenzus, kompromis, protože toto nám pravděpodobně v tomto funkčním období parlamentu umožní e, sdělit, jaký je náš pohled na budoucí uspořádání. Musíme si však uvědomovat, že se zabýváme živou bytím řady zemědělců z různých zemí, s různými úrovněmi produkce a tak dále. A není vždycky snadné eh, nabídnout takovou tu univerzální velikost všem, něco, co by vyhovovalo všem státům a doufám, že nový systém bude mít dostatečnou flexibilitu na to, aby nové strategie a politiky fungovaly v praxi a zároveň nabídli eh, dostatečný přínos tak, jak pro ty, kteří mléky jako produkují, tak pro ty, kteří jej spotřebovávají. Děkuji. Děkuji, Jamesy, děkuji za práci a hned začneme s rozpravou. Máme zde zapsané e, řečníky. Jako e, první má slovo paní Petra Veš. Começo por fazer duas apreciações gerais. Děkuji. Já mám takové obecné poznámky nejprve k návrhu nařízení jako takové, takovému a spíše tedy kritické, bych řekla. Za prvé, to je návrh, který nás má připravit na budoucno bez kvót. A mm, to znamená udržitelný rozvoj sektoru a to by mělo pokrývat celý ten řetězec, ale ono to nepokrývá celý řetězec. Víme velice dobře, že pokud budeme pouze zdůrazňovat vztahy mezi producenty a e, zpracovatelským průmyslem, tak z toho vyloučíme distribuci. A v době, když e, příslušné orgány pro hospodářskou soutěž říkají, že jejich ziskové marže Eh, ty ziskové marže právě se generují na konci řetězce, tedy na straně prodeje, distribuce. A dále, za druhé, toto nařízení bude sloužit těm státům, které mají velký sektor mléka s cílem chránit tento sektor a eh, pokud ale budeme implementovat tento model, tak to by mohlo vést k větší koncentraci výroby mléka eh, v některých tedy specializovaných členských státech, kdežto v jiných by tento sektor vymizel, což je zcela nepřijatelné. A vůbec by to ani neposloužilo principu diversifikace, což je jeden ze sloganů, se kterým komise ráda argumentuje. Dále já myslím, že nyní nejsme schopni vůbec nahradit ten systém kvót. Prozatím to nepůjde. A teď konkrétno, konkrétní věci. Eh, naši zemědělci poukazují na dvě zásadní věci. Za prvé, smlouvy, smluvní vztahy. Zde musím říci, že já jsem eh, konzultovala se celým sektorem, mohu skutečně legitimně za ně hovořit a co mi řekli, je, že tyto smlouvy musí být obligatorní a podobné ve všech členských státech, tak abychom se vyhnuli narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy. Musí tedy být obligatorní, povinné a e, musí podléhat pravidelné indexaci, aby tam i byla zakotvena určitá cenová flexibilita a zároveň i tam musí být uveden objem vždycky a délka smlou, smlouvy Eh, sektor hovoří o jednoletých smlouvách. A když se podíváme na řešení pro ty eh, subjekty, které nebudou ošetřeny smlouvami, smluvními vztahy, Tedy mm, to jsou tedy vztahy mezi těmi asociacemi, združeními producentů a průmyslu, o kterých se tady hovoří. Ale já bych byla ráda, kdyby komise vzala do úvahy úspěch. E, tedy e, e, těch různých oborových sektorových konfigurací v různých členských státech, aby se tedy nějak, aby porovnala si ta od, té, té odvětvové organizace, jak existují v různých státech, protože jsou zde různé modely a je třeba, aby ten zvolený model eh, mm, byl efektivní, produktivní, aby mohly koexistovat zároveň eh, mm, asociace organizace producentů, tedy zemědělců a eh, výrobců, zpracovatelů. Mm. Já si myslím, že Eh, pokud chceme eh, zajistit udržitelnou budoucnost našeho sektoru, tak musíme hodně udělat. Dobře, děkuji. Děkuji, pane předsedo. A eh, děkuji také zpravodaji, který velice jasně a věcně se vyjádřil k předložené zprávě. A myslím, a to se ukázalo i teďka u mé předřečnice, že celá ta věc je důležitá, ale je to něco více než to, co je, obsahuje ta zpráva. A tam souhlasím se zpravodajem, když říká, že se jedná pouze o jeden krok a my bychom ten krok měli udělat. Ale poté musí následovat ještě další krok, druhý, třetí, čtvrtý. Ale vůbec to, že jsme předložili zprávu, tak eh, Eh, proti předchozí paní komisařce, to už je pokrok. Protože předtím eh, se řeklo, že pouze slečí to slovo a nyní máme již opatření. Eh, opatření pro opuštění kvót. A my jsme řekli, že opuštění politických kvót přijde, že o tom je rozhodnuto a je pouze na nás, jakou formou to provedeme. A tato forma, tak souhlasím s oběma předřečníky, tak eh, to nás bude stát ještě hodně práce, pokud jde o eh, německé stanovisko a pokud jde o skupiny, se kterými jsem hovořila, tak samozřejmě všichni mají různé zájmy a každý chce něco jiného změnit, nicméně přesto bych chtěla říci, že tento krok by měl vypadat tak, jak nám dneska řekl pan Nicholson, tak, abychom vůbec ten první krok mohli mít, abychom začali s něčím. A kromě toho, v tom dalším kroku, druhém nebo třetím, až se konečně dostaneme k tomu, jak vůbec budeme přistupovat k mléku. Můžeme se naučit něco z příkladu Švýcarska. A můžeme hledat kroky, jak teda fungovat s naprostou svobodou, s naprostým volným pohybem a děkuji panu zpravodaji za jeho komentáře. Já bych byla proto, že ten komentář, ten materiál bude samozřejmě další a budou tam určitě zapotřebí určité změny, ale v celém tom materiálu a i v návrhu komise eh, jsou věci, se kterými bychom podle mě měli souhlasit. Děkuji, pan Morve. A pak Tarabela. Köszönöm szépen, szeretettel gratulálok a raportőrnek a sok. Blahopřeji panu zpravodaji k jeho práci, skutečně odvedl velkou dobrou práci. Ale není to poprvé, co musím poukázat na to, že nové členské státy a členské státy z bývalých eh, komunistických zemí tak eh, ty mají zkušenosti, které v té zprávě vůbec nejsou zohledněny. A jaký je tedy ten základní rozdíl? Zpráva teď už vychází z toho, že výrobci jsou organizováni ve združeních a různých dalších organizacích a spolupracují a snaží se hájit své zájmy spolu eh, s eh, organizacemi, které se zabývají odbyty, spolu s velkými koncerny, s velkými potravinářskými řetězci. Například v Maďarsku jsou to velké multis, ale v těch bývalých komunistických zemích tomu tak není. Protože eh, členem určité, být členem určité organizace, to eh, má díky komunismu určitou negativní konotaci. A proto pro, tedy pro produkci v Maďarsku, tak družstva, slovo družstvo má opravdu negativní asociaci právě kvůli komunistické historii, kde se to interpretovalo jinak. A velký kapitál, psáno s velkým K, se snaží z této situace těžit. A po změně struktur, po změně eh, moci, přechod od komunismu k demokracii, tak skutečně eh, se neobjevil nikdo, kdo by zastupoval zájmy eh, výrobců. To znamená, ta výchozí pozice při jednáních je úplně jiná než u výrobců ze západních zemí. U maďarských zemědělců je flexibilita a svoboda, smluvní svoboda není tak pozitivní jako v jiných zemích. Řekněme v eh, tradičních tržních hospodářstvích nebo demokraciích. Výchozí bod v demokracii je, že smluvní strany jsou rovnocené a mají stejná práva, stejné povinnosti. Ale v Maďarsku a také v jiných bývalých komunistických zemích tomu tak bohužel není. A pana zpravodaj hovoří o velké flexibilitě, že by byla důležitá, například eh, při tom, že by, eh, nebyly, že by ty smlouvy nebyly povinné, ale bylo by dobré, kdyby skutečně smluvní strany měly stejné pozice. A u nás tomu tak není. To kladné pozitivní slovo flexibilita pro nás znamená, že eh, je zde nevyváženost pro drobné zemědělce. Svoboda, pokud je o obsah smlouvy, to je sice pozitivní, ale pozitivní je to v tradiční demokratické zemi, ale v naší zemi, v našem regionu tomu tak není. Největší výzvou eh, jsou zájmy a zastupování zájmů zemědělců a jejich hájení, zejména drobných zemědělců. A právě jménem těchto drobných zemědělců v Maďarsku bych chtěla poprosit pana zpravodaje, aby aby i tu naši jedinečnou historickou zkušenost zohlednil ve své zprávě. A chtěla bych poprosit také eh, zemědělská združení, i ty maďarská združení, aby nám poskytly příslušné informace. A k tomu bych vyzvala i všechny ostatní, aby se eh, spojili se zemědělci a skutečně zjistili, jaká je konkrétní situace. Děkuji. Pan Kostinger. Tarabela nejprve. Děkuji, pane předsedo. Já možná na začátku bych měl připomenout, od, jaká byla výchozí pozice a kam směřujeme. Eh, měli jsme období bez kvót v roce 84, ale došlo k takovým excesům produkce, hm, eh, hm, to znamená, Evropská unie platila příliš draho za tu produkci, kterou musela nejprve skladovat a potom ničit. To mm, mm, platilo nejenom tedy pro mléko, ale třeba i pro e, ovoce, citrusové plody a podobně, takže byl tam přebytek, přebytek a proto přišly kvóty a v roce 95 to je ta modulace 2% na tomto trhu, který není nosný. V roce 2009 jsme slyšeli, že i mm, když ještě nedošlo úplně k realizaci, ale již tedy eh, bylo eh, oznámeno, že ceny klesají a že to může, může být 45 eh, za litr a v roce 2009 to bylo nejprve a v roce 2009 údajně 19 centů za litr. Pan Nicholson hovoří o flexibilitě, ale pokud má jít o flexibilitu, abychom mm, eh, tedy adaptovali nabídku a poptávku, aby si je odpovídali, takže mm, to je pravda, že možná to nebylo vždycky flexibilitu, ale mm, pokud tedy jde o tuto flexibilitu, eh, kterou bychom nahradili kvóty, tak já říkám, proč ne, určitě ano, ale pokud ta flexibilita cen, jak to vyplývá z prvního návrhu komise, pokud vezmeme do úvahy ty eh, způsoby výpočtu ceny, stanování tarifu cen, tak pozor na to, my nemůžeme korigovat ten systém, eh, ve kterém teď žijeme. Takový příklad, o tom se nikdy ale nemluvilo a já jsem se s tím zabýval, je to Kanada. Kanada vždycky nám to bylo eh, říkáno, ano, že tam mají ten systém smluvních vztahů, že ve Švýcarsku to nefunguje dobře, že to je hezký příklad je Kanada. Já jsem se tam ptal příslušného ministra. Ten, ten systém je velice stabilní v Kanadě. Znáte eh, kolik platí producentům, je to 82 centů kanadského dolaru, tedy asi 60 eh, centů, hm, eh, pokud jde o eura, a který se platí eh, producentům hm, za litr. Takže a vidíte, že Kanada je velkým producentem mléčných výrobků a mléka a mají tam kanadský regulační orgán, jehož cílem právě zajistit, že se dostane to mléko od producentům k uživatelům, k těm, kteří ho potřebují, i k výrobcům a cenu za dopravu platí producent asi 3 centy amerického dolaru, 2 centy tedy v eurech, to platí tedy no. a teď s tím, že e, samozřejmě to potom se, e, jsou tam velké variace, pokud je objemy a cen, ceny. A i oni zdaňují ten e, produkt na vstupu. To dělají dobře v Kanadě, že toto zdaňují, že toto uvalují na to poplatky cla. A já se ptám, nemohli bychom využít toho to a spochybnit určitá dogmata mezinárodního obchodu. Samozřejmě dnes nechceme diskutovat tady o VTO, ale podívat se na to z pohledu mezinárodního eh, obchodu a jak je to tady s tou konkurencí, jsou schopni tito lidé se podívat čestně do, mm, e, do tedy zrcadla každý, každé ráno a jsou spokojeni s tím, že dneska spotřebitelé třeba platí méně za energie, a co telekomunikace jsou také levnější, myslíte? A ten, kdo pracuje v energetice nebo v telekomunikacích, třeba ve France Telekom, tak to řekněme na rovinu. Takže jsou tam ty pracovní podmínky dobré, jak by měly vypadat. Já jenom bych chtěl tady pledovat pro model, který kromě těch zajímavých opatření komise, které jdou dobrým směrem, tedy smluvní vztahy, a tedy objektivně stanovené marže ceny. Já bych chtěla, abychom šli za tento rámec a to, jak to vidí pan Nicholson. Chcete, aby zde byla větší regulace ze strany státu? Já si myslím, že pokud svěříme E, všechno v soukromému sektoru, tak asi to nebude úspěšné. A e, já se ptám tedy, jakým způsobem to znamená e, skladování komodity nebo nějaké tedy centrum, které bude sledovat vývoj a, i a tam jde o to, aby každá ta etapa fáze produkce byla spravedlivě odměňována. To je jinak Mm, takže chtěl bych znát, mm, jaký je postoj zpravodaje k tomu, zda do toho má vstupovat veřejná moc, tedy stát. Děkuji Markovi Tarabelovi, pan Kostinčer a potom paní Kostinčer, pardon. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i paní. Je to mimořádně důležitá zpráva považuji za dobré, že bylo uznáno, že trh s mlékem je velice citlivou oblastí a tímto e, způsobem skutečně je třeba mu věnovat patřičnou pozornost. A zejména vítám oblast, část, která je věnová cenové transparentnosti. Pan zpravodaj správně poukazuje na to, že e, transparentnost je důležitá a v každém případě, že potřebujeme jednotná pravidla v rámci EU a také jednotné provádění. Ale podle mě tam chybí jedna věc. Když hovoříme o cenové transparentnosti, tak eh, zde chybí regulativní dumpingové ceny. Protože z předchozích zpráv již víme, že je zde velký tlak zejména v případě eh, vyjednávání s obchodními řetězci nebo eh, s eh, velkými potravinářskými firmami, které vyvíjí obrovský tlak na, na výrobce a dále chce poukázat na znevýhodněné regiony, na horské regiony a mnohé další oblasti, které v zemědělství které nemohou fungovat bez zaměření na mléčný průmysl, na mléčnou výrobu. A tam ale ta produkce není možná za stejných cenových podmínek jako v jiných oblastech a proto je podle mě mimořádné důležité, abychom našli přiměřené řešení i pro tyto zvláštní specifické oblasti. Mohla bych možná poukázat na původní návrh kvalitativního balíčku, kde jsou údaje pro horské oblasti a e, pečeť kvality pro přímý prodej. A podle mě tento přístup je velmi důležitý, to si myslím stále, a právě v oblasti kvality a v oblasti kvality produkce. A je zapotřebí i pro této oblasti najít odbytiště. Děkuji za slovo. Děkuji paní Kostinger, pan Reimers. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Nikolsovi za jeho prezentaci a chci poukázat na tři body. Za prvé, ehm, zda budeme mít povinné nebo dobrovolné smlouvy, tak když budeme diskutovat o tom, tak se musíme, musíme zachovat svobodu smluv, která musí být zachována. To znamená, pro mě jsou povinné smlouvy vyloučeny. To podle mě z právního hlediska není udržitelné. Potom mám otázku. To mě napadla už vícekrát, když jsem poslouchala čísla nebo 33 což je eh, maximální navázání v členských státech, pokud je o nabídku eh, mléka. Jak to máme chápat? Ve zprávě stojí, že družstva jsou z toho vyloučena, z celého toho systému. Znamená to, že ty 3,5 celkové procenty, procenta platí pro mléko u družstev, nebo je to bez družstev? To znamená, družstva jsou zapojena nebo ne. A tam jsou podle různé přístupy a to je po zapotřebí vyjasnit. To znamená, potřebujeme vidět, co je základem. A další věc, která mě napadla k transparentnosti, je to obecný problém, který máme s transparentností. Je jasné, že transparentnost je nutná kvůli dohledu, ale příliš transparentnosti to je pro všechny účastníky trochu škodlivé. A proto se musíme zamyslet nad tím, když dostaneme nějaké, když budeme požadovat hlášení, které by přicházela komisi, ale potom komise naproti tomu si musí uvědomit, že tyto údaje musí zajistit, aby tyto údaje se nedostaly příliš rychle na trh. Aby nedocházelo ke zneužívání. To znamená, tyto data mohou být uvolněna teprve později, anebo vůbec nemusí být zprostředkována ostatním eh, členům. Protože potom eh, by to některé smluvní strany výrazně oslabilo, to mě tedy strany výrobců. A právě velké koncerny které si mohou tyto údaje koupit, tak potom by byly zvýhodněny proti drobným podnikatelům, drobným výrobcům, pro které je velmi obtížné získat vůbec nějaká data. To znamená, zopakuji, transparentnost je eh, důležitá a nutná, ale příliš transparentnost škodí. Aňo? Pan Aňo a potom pan místo předseda. Já jsem to bral na lehkou Já jsem uvažoval o vás, když Itálie v rugby hrála proti Irsku a e, spolu se syny, můj syn hraje rugby, e, a my jsme všichni fandili Itálii. A oni mi řekli, Ehm, vyjádřete soustrast vašemu předsedovi, protože Italové hráli výborně a skutečně my bychom vás byli bývali viděli jako vítěze nebo rozhodně mezi těmi nejlepšími. A teď pár slov k mléku. Ehm, chci se zeptat, zda komise i nadále plánuje zahrnout ustanovení do sekt- ošetření sektoru mléka, které nabídne smlouvu s minimálními podmínkami eh, i s tím, že se nebude předpokládat zavedení povinného systému smluv. Eh, byla tady zmíněna Kanada, to je suverénní stát, který se sám rozhoduje o svém zemědělství. A samozřejmě já bych velice rád v tomto smyslu viděl Británii podobně nezávislou, jako je Kanada, protože jsou je v souladu s podmínkami VTO a stejně jako Kanaděné i my bychom mohli mít stabilní sektor mléka v budoucnosti. Děkuji. Děkuji za to, že fandíte Itálii, pan místo předseda Bove a potom Jar. Ano, No to je zajímavé. To je historická chvíle, protože Velká Británie chce vstoupit do Kanady, chce přistoupit k Kanadě a já jsem to pochopil tak, že Kanada se chce oddělit, ale tak dejme tomu. Historický moment, je to naopak. Eh, no, já myslím, že je zajímavé, abychom tady mluvili o Kanadě, poněvadž eh, skutečně proto je legitimní hovořit o tom, jak Kanada řídí svoji produkci. Má tam určitý systematický koherentní model a je třeba si uvědomit, a já myslím, že jsem to tady již řekl, že nyní Evropská unie a Kanada vyjednávají o smlouvě volného obchodu a že v rámci této smlouvy o volném obchodu Kanada nabízí Evropské unii to, že Eh, že tedy zruší svoji politiku v oblasti mléka, respektive zruší kvóty. To znamená, že pokud eh, se nám podaří toto řešení, no tak to bude úplná katastrofa pro kanadské zemědělce, ale i mezinárodně řečeno, poněvadž i tady ty nadnárodní společnosti potom si budou dělat úplně co chtějí. Mám dojem, že zároveň, pokud je o mezinárodní úroveň, tak tady je to skutečně nebezpečné. Tady se rysuje velké nebezpečí pro zemědělce, i když použijeme ten příklad Kanady. A uvnitř EU ale nicméně, a nejprve třeba mít na mysli producenty, zemědělce tedy, tady nyní eh, organizujeme Eh, programovanou likvidaci eh, velkého počtu producentů a od roku 2009 počet těch, kteří se zlikvidoval, to se neustále eh, zvyšuje. To je úplná katastrofa. Pokud budeme liberalizovat trh, já říkám, že návrh, tak jak ho koncipuje komise, tak to je návrh, který vůbec není schopen řešit problémy sektoru mléka, protože vůbec není, nebudeme schopni zvládat objemy, nebudeme garantovat eh, ty základní ceny pro zemědělce, pro producenty a jak tedy potom vůbec budou moci producenti přežít, protože o tom bude rozhodovat potravinářský agroprůmysl a zemědělci vůbec nebudou mít možnost o toho mluvit a nebudou moci se postavit průmyslu a to podle mě je velice nebezpečné. Je tedy třeba dávat velký pozor na to, jak eh, ty smlouvy které nebudou eh, stejně stačit, protože ty existují de facto již teď, tak jak, do jaké míry umožní jít dále, vzhledem k tomu objemu, o který půjde, tak je to malé směšné číslo stejně. Já proto silně zde eh, chci říci, že to je iluze si myslet, že to všechno půjde lépo, lépe, až v roce 2015 se zruší kvóty. Možná se to už nebude tak nazývat, to je jedno, ale měly by tak nějak být zachovány, protože je třeba zvládnout ten poměr mezi nabídkou a poptávkou, což je nezbytný předpoklad v EU a ve všech členských státech. Za druhé otázka cen. Ceny musí pokrývat eh, výrob, výrobní náklady, no to je přece závazek i Evropského parlamentu, to si odhlasoval po zprávě, kterou jsme odhlasovali tady nejprve v našem výboru. A zde je třeba eh, držet kurz až do konce. Není akceptovatelné, aby otázka výrobních nákladů <clears throat> nebyla eh, dána explicitně černé na bílém v tom nařízení. A potom transparentnost, ano, ta je potřebná, to jsme tady také říkali ve výboru. Eh, tedy zpracovatele, průmysl, ano, a i velká distribuce, tedy ty supermarkety, hypermarkety, všichni musí jasně dát čísla na stůl. Té transparentnosti není nikdy dost a mohl bych ocitovat celou řadu velkých zpracovatelů, kteří kamuflují reálná čísla, pokud jde o jejich výrobní zpracovatelské náklady. A po těch 20 let, co jsme měli kvóty, tak průmysl akceptoval ceny mléka a Oni tedy nám ale diskrétně říkali, že to pro ně bylo strašně výhodné, protože měli jistotu cen a věděli to, jak to bude s jistým objemem. Takže ano, garantovat ceny to vůbec není v rozporu s politikou, která bude i prospěšná pro přežití zemědělců. Děkuji a nyní má slovo pan Jár, potom Martin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu, protože mléko je zcela zásadním faktorem v našem evropském zemědělství, nepopíratelným. A já mám několik přání a jeden komentář, je to obecný komentář. Pro mne historie mléčných kvót je historie promarněných šancí. A to říká někdo, kdo tedy eh, vyrostl v regionu, kdy byly kvóty z roku 1999, Takzvaný soft landing znamená samozřejmě, že že je třeba připravit pro to půdu, ale samozřejmě to zemědělci musí také chtít. A když neustále zbuzujeme nějaký dojem, že ty kvóty budou pokračovat, tak zemědělci potom nepřistoupí na žádnou změnu, nebudou ochotní ke změně. To znamená, eh, zemědělci musí přistoupit na soft landing a u mnoha věcí, pan zpravodaj to již řekl, je možné to vyřešit pouze spolu se zemědělci. Pokud si budou nadále myslet, že se tím nemusí zabývat, protože si myslí, že kvóty budou pokračovat, tak pak samozřejmě nebudou uh, ochotní ke změně. Promarněné šance, to si musíme přiznat, mléčné kvóty vlastně nikdy nebyly přizpůsobeny trhu. Jednalo se vždy o politickou věc. Zejména v mém regionu, v mém regionu byl jednou eh, návrh, aby šly kvóty jiným směrem, ale to bylo v minulém století. A i tuto šanci jsme promarnili. My jsme radši chtěli možná dodavatelské právo. Teďka jaká jsou má přání vůči panu zpravodaji? Myslím, že bychom si měli přiznat a zdůraznit naše omezené možnosti, ukázat to, eh, zpravodaj, ukázat to eh, zemědělcům. Já jsem eh, z regionu, kde systém neuspěl. Ceny byly velmi dobré a systém přesto zkrachoval. To znamená, jaké máme možnosti. Myslím, že bychom si měli upřímně přiznat, že potřebujeme určitou bezpečnostní síť v případě narušení trhu. Eh, kdyby došlo k propadu cen, tak zemědělci musí vědět, že Evropská unie za nimi bude stát, že potřebujeme intervence, že budou odkupy mléka. Další věc je eh, mléčná produkce v znevýhodněných oblastech. I zde musíme velmi intenzivně využít možnosti jak podpořit zemědělce. A protože jinak by se jim nepodařilo zachovat cenu mléka v budoucnosti. Potom jsou zde oblasti, které také trpí. To znamená, je tam mléčná produkce, která je intenzivní, tam je příliš velká produkce na hektar. To znamená, ten druhý pilíř zejména u eh, zejména u mléčné produkce bychom měli umožnit v těch znevýhodněných oblastech. A za třetí jasný apel, eh, který máme od producentů, je, že my potřebujeme zemědělce a musíme jim to dát vědět. Musíme jim dát vědět, že opravdu potřebujeme jejich spolupráci. Protože my to sami zorganizovat nemůžeme. Musí chtít zemědělci. A za čtvrté, jakožto výbor, se musíme přiznat, a to jasně, k v ochraně. Nemůžeme zemědělce organizovat, donutit je k otevření se k otevřenému trhu a potom je nechat spadnout přes palubu prostřednictvím naší vnější politiky. Takže bychom uzavřeli dohody, které budou pro naše zemědělce nevýhodné. To byly tedy moje to, to byly tedy moje přání na pana zpravodaje. Jinak ještě jednou děkuji za zprávu. Grazie, onorevole Jar. Děkuji, pane Jar. Martin Ošling. A musíme zrychlit, protože máme velmi plný program. Eh, Peter, já, ich wollte nur nochmal... Ano, já jsem se chtěla jenom zeptat, co je míněno tím, když hovoříme uh, tržní pravidla. Nejsme na cestě ke komunismu? To musíme přece jasně říct aby nedošlo k záměně. Když rozhodujeme o e, pravidlech, která určuje politika pro trh, který je tak citlivý, tak e, samozřejmě musíme trochu korigovat liberalizační politiku posledních let a to přece není nutné. Jenom protože teď znovu jsou zde ceny, které jsou v určité míry dostatečné, tak nemůžeme říct, že vše je v pořádku. My jsme měli krizi, kdy to nakonec zaplatil daňový poplatce, není poplatník, to nadměrné mlíko, mléko. A taková situace může nastat i příští rok. A budeme čelit stejné situaci. To znamená, ty zásadní problémy jsme nevyřešili. E, ve dvou bodech souhlasím s předřečníkem, že totiž je důležité, aby tam téma transparentnost bylo a že to je důležité téma, Určitě to není škodlivé, když budeme požadovat po trhu transparentnost a když budeme vědět, co se děje na trhu. To je důležité, ale máme zde jeden problém. A sice ta koncentrace na trhu s mlékem, která ještě poroste, dále, že je důležité, že není důležitá eh, louka nebo pastvina, kde se kráva eh, nachází, ale kde jsou eh, přístavy. A nemůžeme to korigovat druhým pilířem. 50 eur na hektar pro regiony, které to potřebují. A proto se tedy musíme zamyslet nad tím, jak cíl, který jsme již společně formulovali, jak můžeme posílit podíl zemědělců. A komise nám neposkytla dobrou uh, odpověď. 3,5 producentů se mohou spojit, a to je podle mě příliš nízké číslo. V Německu e, vzniká nová mlékárna, velká, která má 5%. A to neznamená, že zemědělci mají stejné, stejná práva. V Dánsku, v Dánsku je jedna mlékárna, která ovládá celý trh. A pak jsou tam tři organizace a to také nefunguje. Pak je otázka odborů. Eh, vypadá to, jako kdyby odbory sami o sobě pomohly zemědělcům, ale na to se musíme podívat kriticky. Protože v Německu máme podnikové struktury, které jsou sice odbory, ale v podstatě eh, v podstatě zemědělcům nepomohou. A proto tedy družstva a odbor nemůžeme vůbec vyjmout. Myslím, že se musíme podívat také na to, co se děje v ostatních zemích. Už jsme hovořili o Kanadě, měli bychom se podívat také do Švýcarska, což je poměrně přehledný trh. E, liberalizace a odstranění kvót tam vůbec neprošlo když se to nepovedlo na takto malém trhu, tak mám skutečné obavy o Evropu. Měli bychom se podívat tady na jiné země. Kanada, a nejenom na Kanadu, ale měli bychom se podívat na trh, kde se o to pokusili a nepovedlo se jim to. Abychom neopakovali stejné chyby. Takže se domnívám, že my musíme se podílet na vytvoření trhu, ale jednoho dne se budeme muset pobavit o tom, kde stanovíme hranici, pokud je o množství, a kdo to bude řídit. Budou se tím zabývat politici, z mlékárny nebo zemědělci. Když pokud je celkové stanovení množství, tak je nutné, aby spolu s politikou na tom měli podíl také zemědělci. Ale úplnou liberalizaci trhu považuji jak pro eh, spotřebitele, tak pro výrobce za cíl. Pak jedné studii v zemích, kde došlo k úplné deregulaci, tak tam jsou spotřebitelské ceny nejvyšší a pro zemědělce nejhorší. A naopak země, kde dochází poměrně velké regulace, jako například v Kanadě, tak spotřebitelské ceny jsou e, nižší než třeba v USA a naopak ceny, které získávají výrobci, jsou vyšší. Grazie, Martin. Děkuji, Martine. Sergio Gutierrez a potom kolega Schmidt. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že všichni jsou si vědomi, že tento návrh eh, vzbuzuje velká očekávání nejenom v sektoru mléka, ale vůbec eh, v, u všech primárních producentů, protože to může být řešení právě pro e, naše zemědělství, včetně chovatelství. A také víme, že teď eh, po té finanční krizi v roce 2008, tak eh, my hodně jsme se eh, tedy zaměřovali na, to, na vývoj cen komodit na šikákské burze, a, protože ty ceny jsou velice nestále a samozřejmě to ovlivňuje náš sektor. V těchto letech krize jsme si uvědomili, že ta bezpečnostní sítě je efektivním nástrojem a mm, diskuze, o kterou teď jde, je, eh, zdali ta bezpečnostní síť, záchranná síť tedy by měla eh, přežít, měla být zachována nebo ne. A dnes eh, souhlasím i s kolegou Tabarelou, ty eh, trhy potravin nejsou perfektními trhy a eh, znamená to, že mm, musíme zavést všechny nástroje, abychom napravili ty nedostatky na těchto trzích a Eh, v těchto nástrojích je důležité, abychom posílili vyjednávací eh, pozici našich eh, zemědělců, abychom zavedli ty organizace zemědělců, které budou mít vlastní kompetence a vyjednávací sílu, aby mohli vyjednávat o těch smluvních podmínkách a to především, aby se i proto zvýšila transparentnost toho, jak je to s cenami v celém tom řetězci, a, a také i je to spojeno třeba s otázkami kvality a označování původu. Další důležité kroky. Je třeba zlepšit i očekávání eh, na eh, trhu. A mm, dovolte, abych se vyjádřil k tomu návrhu však. Za prvé, pokud jde o ty smluvní podmínky a jejich vyjednávání. Vím, že eh, kolegové, některé členské státy mají určité pochybnosti, že by to mohlo narušit správné fungování vnitřních trhů, kdybychom vnitřního trhu, kdybychom to zavedli jako povinnost. Ale nicméně bychom měli dát možnost, aby členské státy mohly si zvolit obligatorní charakter těchto smluvních podmínek. To je zásadní, protože uh, producenti, zemědělci v různých zemích eh, nemají stejnou vyjednávací sílu a to nám eh, ukázalo se teď v dobách krize, kdy tak poklesly ceny mléka a v některých zónách EU eh, i vidíme, že třeba to je že to je o Eh, tedy 47% eh, daleko méně, než je vůbec evropský průměr. Proto si myslíme, že ty smluvní podmínky by pomohly na, pro narovnání těch nerovností a eh, že i by se narovnaly ty podmínky v tom hodnotovém řetězci v celé EU i v rámci členských států. A zde je třeba ale stanovit určité limitace v těchto opatřeních tak abychom e, zabránili určitým zneužíváním a obcházením. Možná je třeba e, zajistit maximální e, procento objemu, třeba procento, které nějaký je limit, třeba těch 30%, to by bylo asi akceptovatelné pro všechny subjekty, pro všechny státy. Také, co mi leží na srdci, to je asi velká chyba, podle mě, nechat to na národních orgánech pro hospodářskou soutěž a e, alespoň e, Možná v některých případech eh, mm, by to byla chyba, protože víme všichni dobře, a i mm, víme, že e, ty, ta kritéria, e, podle kterých rozhodují ty úřady pro hospodářskou soutěž, se liší mezi členskými státy. Takže my bychom měli stanovit vlastní společná e, kritéria, podle kterých by se posuzovaly potom ty organizace producentů. A s tím, že členské státy by měly možnost i si zvolit obligatorní charakter smluvních podmínek a je třeba, abychom my i pracovali, tedy udělali něco, co bude pro zemědělce. To znamená, aby to, co bude přijato, neznamenalo další administrativní zátěž. To by bylo kontraproduktivní. Dále, eh, ty mezioborové organizace mají různé požadavky a eh, to bychom, eh, my bychom tam měli ale vyjasnit tady, jak fungují tyto mezioborové organizace. To je třeba ještě si objasnit. A poslední požadavek je třeba, abychom požádali různé evropské instituce, aby eh, tento návrh byl přijat co eh, nejkratší, v co nejkratší lhůtě, protože, jak jsem řekl, jsou zde velká očekávání. A nyní má, kolega, má slovo eh, kolega Schmidt. Dovolte, Smith, dovolte, abych tedy jenom řekl něco, protože eh, řada věcí již byla řečena. Já mm, docela obdivuju ten návrh, je to skutečný pokus snažit se tedy eh, vyřešit to dědictví ehm, ehm, Alenky v říši divu, tedy z té doby těch kvót. A za prvé, ten návrh podle nás eh, to, jsou, to je, že smlouvy budou povinné pro všechny členské státy, ale ten náš návrh, který vidíme, tak tam se hovoří o fakultativní možnosti, že některé členské státy mohou to zavést jako povinnost, jiné ne, ne. To je podle mě krok zpět, tím se oslabí ten návrh a mm, bude to potom nejasné. To, že eh, smlouvy budou povinné, to neznamená, že eh, budeme moci tedy do toho dát tedy všechny subjekty subjekty, to nebude se hodit pro všechny, ale eh, mm, je třeba, protože eh, je třeba tedy zde vzít do úvahy to nerovné postavení, které mají třeba producenti. Potom další eh, evidentní věc, aspoň evidentní pro mě, jakmile ta smlouva je realizována, plněna, tak ten producent potom eh, může svobodně uzavřít další smlouvu s jinou, s, jiným, eh, s jinou smluvní stranou. To je podle mě evidentní a eh, je to podle zdravého rozumu, ale možná, že tady to není tak evidentní. Děkuji kolega Smith a kolega Capula Santos a potom ještě jeden závěrem. obrigado, Presidente. Em nome do Grupo Socialista já falou o nosso relator sombra, que é o Mark. Jménem socialistické skupiny, hovořil pan Rabdava u nás. Ale já bych se chtěla vyjádřit ještě svým osobním názorem. Takže za prvé, chtěl bych odpověď. Eh, eh, hovoří se, že se jedná o konec systému kvót. Někteří chtějí věřit tomu, že jestliže chceme společnou politiku, a to chceme, tak samozřejmě chceme, aby specifika výroby a regionů byly zachovány. Ale pokud v roce 2015 eh, je tedy v dohledu konec systému kvót, tak to má pozitivní aspekty. Nicméně chci říci, že komise a vysoce cenění odborníci ty smluvní vztahy mezi eh, produkcí a průmyslem velice zdůraznily ale podle mne ty hlavní problémy tam nejsou uvedeny. Ty problémy jsou mnohem, přicházejí mnohem dříve. Ty jsou v oblasti e, obchodu a prodeje, ve velkou obchodu. Já to vidím ve vlastní zemi. Vztahy mezi výrobci a průmyslem jsou takové, že 65 eh, eh, jde přes družstva. Proto se musíme zaměřit na vztahy mezi výrobou a mezi průmyslem, mezi obchodem. Všechna opatření, která přispívají k tomu, že eh, v případě vyjednávání se zlepší eh, postavení eh, výrobců, tak samozřejmě ta jsou vítana. Děkuji a pan Sikresky. Mám jednu otázku Viděli jste výsledky průzkumu, mm, e, jak to bude s nabídkou a poptávkou v roce 2015 a jaký je názor e, zemědělců e, k tomuto, pokud jde o, tedy o objemy výroby, protože je to skutečně orientováno na rozvoj a chtějí skutečně zvýšit svoji produkci, protože to není tak vůbec snadné a názory se liší. Děkuji, pane Sikirevsky, a Michel Dantin závěrem. Děkuji, pane předsedo. Nejprve já bych chtěl poděkovat zpravodaji za expoze a e, e, e, a jako fiktivní také jsem spolupracoval právě na této prezentaci. Ale nicméně ještě i tak pár poznámek. Nejprve je třeba abychom společně si uvědomili, že mléko je skutečně komoditou, eh, která je předmětem společného trhu, vnitřního trhu. Je to tedy komodita, která má volný pohyb oběhu po celé Evropě a je to pohyb ve všech směrech. Ten fakt, že máme společnou, silnou společnou politiku, to je významný faktor pro tuto produkci této komodity. Nicméně je třeba, abychom eh, eh, se podívali na to, co s kvótami. Eh, skončit, neskončit, za slovem kvóta za těch 25 let, co jsme měli tu politiku, tak kolektivně Ehm, jako členské státy jsme akceptovali, aby každý jaksi nějakým způsobem podle svého si ty předpisy upravoval. A za, těch, za posledních deset let jsme dospěli do situace, kde dva ministři nebo dva poslanci, kteří používají stejné slovo kvota, tak v podstatě mluví o jiné realitě. Skrývá se zatím něco jiného. Vzhledem k tomu, že se trh s mlékem vyvinul, jak se vyvinul, tak musíme řešit i tuto otázku. Naše mm, definice a e, e, právní úprava vedla k tomu, že dánská kvóta, jak řekla paní Fischer-Boll, e, říkala, že to je v podstatě Eh, daň pro ty mladé, kteří se eh, chtějí zavést, eh, že to je něco jiného a potom jako u nás je to čistě administrativní kvota, úplně něco jiného v mé zemi, takže pozor na to, je třeba si uvědomit, jak se to historicky vyvinulo. Tady nejde o to zrekonstruovat nějakou politiku, která bude mít 27 různých podob. Ne, musíme mít politiku, která bude jednotnou politikou pro jednotnou komoditu, která volně obíhá po celé Evropě. Klíčovou věcí samozřejmě zde je otázka trhu. A zde e, zájem tedy e, na trhu, asi ty zájmy se liší mezi zemědělci a Eh, zpracovateli třeba. A my jako politici, ale my musíme pracovat ještě s třetím pojmem, a to je pojem území. Elizabeth Kostinger to připomněla. Eh, na některém území mléko je jediná eh, produkce, která přispívá k ekonomice, ale ta rentabilita není stejná jako v těch zónách, kde je to snažší třeba. A nicméně v, v takovémto ekonomickém rozhodování na trhu mléka nemůžeme zapomínat na budoucno. Pokud necháme to pouze na trhu, tak zítra v budoucnu budeme řešit to, že lidé budou utíkat z některých oblastí. A teď pokud je o ty vztahy mezi e, producenty, zemědělci a těmi ostatními články v řetězci. Zde dnes se hovoří o smluvních podmínkách, ale tady opět musíme e, e, hovořit stejnými slovy a precizně uzavírání smluv. Eh, Proč? Protože zemědělství to je investice na dlouhou dobu. To nemůže být opatření na 6 měsíců či jeden rok. Ne, tady musí být určitá minimální lhůta, tak aby ten zemědělec si přišel na své v těch svých investicích, aby byly rentabilní. A je třeba, aby toto slovo mělo obsah a to musí eh, precizně definovat stát, eh, veřejná moc, aby bylo možné o tom kontrolovat případné neschody. A zde v případě krize především, když nastanou konflikty mezi zemědělci a průmyslem, tak musí intervenovat v tom stát nebo veřejná moc. Také je třeba, aby mm, abychom s tím pojmem smlouva šli dále, tak jak jsme slyšeli my, podporujeme i tu otázku distribuce, respektive těch velkých hypermarketů a obchodů, obchodníků, protože tam se dělají ceny. A dnes producenti, chovatelé v celé Evropě eh, mají vyšší a vyšší náklady, ale přitom ty, eh, ta distribuce eh, tedy odmítá, odmítá zvýšit výkupní ceny a v některých případech dokonce se snižují ty výkupní ceny pod záminkou, že konkurence je na tom lépe, že má lepší ceny od producentů což vůbec se nedá prokázat. A v poslední, eh, na posledním místě je to otázka objemu a kvalitní produkce. Dnes jsme o tom také diskutovali, když jsme hovořili o tom označování původu a je třeba to propojit ty objemy s, eh, s tím původem, s tím územím, protože tu otázku musíme vyřešit, jinak ta produkce zmizí z některých území. Děkuji Michel Danten a děkuji všem kolegům, kteří si vzali slovo a nyní bych dal slovo eh, zástupci komise. Dnes je tady pan Ulkarda, takže prosím, hned máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Well... Děkuji, pane předsedo. Já jsem váhal trochu vůbec si vzít slovo, protože Tady bychom mohli o tom mluvit celý den a to, myslím, není váš eh, záměr. Máte další vážné body na programu, takže se pokusím se omezit. Omlouvám se za hlas. Omezím se na ty zásadní věci. Za prvé mm, bychom chtěli říct si parlamentu a zpravodaji, že chceme spolupracovat eh, s vámi, abychom vůbec eh, zvládli to vyjednávání. Naším cílem je, že bychom měli že rada a parlament by měli rozhodnout eh, do léta. To je možná příliš optimistické, je to ambiciozní, ale je to, myslím, realistické. Chtěli bychom, abychom se takto dohodli. Za druhé, je evidentní, že, eh, že tento eh, návrh nespad z čistého nebe. Ne, ten vychází z diskuzí, které jsme již vedli v té takzvané té slavné skupině na vysoké úrovni a kde se diskutovalo, vymezovaly se ty limity, ty, ty limity, ty hranice, ve kterých se musí takový návrh pohybovat. Takže to neznamená, že mm, bychom to nechali úplně na neviditelné ruce trhu, ani mm, to myslím, eh, nevyplývá eh, z toho návrhu, ani z něj nevyplývá, že bychom chtěli se vracet někam eh, zpátky, zase k nějaké regulaci. Ale mm, takže my zde hovoříme o liberalizovaném modelu na Novém Zélandě a také, ale na druhé straně máme třeba ten přeregulovaný trh v Kanadě či ve Švýcarsku. Ale o to tady přece nejde, tady my mluvíme o Evropské unii. Hovoříme o největším producentovi, exportérovi e, e, mléčných výrobků, tak to bylo tady do roku 1994. A pak jsme eh, eh, tam nechali do toho vstoupit jiné, Nový Zéland a další. Je to 500 milionů lidí versus 4 miliony lidí. A to je ten scénář. My zde hovoříme o sektoru mléka, kde my máme komparativní výhodu díky klimatu, díky strukturám podniků, které zde jsou a i díky tomu, že výroba mléka je důležitá pro všechny členské státy ať hovoříme o tedy malých, velkých, středních, na východě, na západě, je to zásadní komodita. A proto musíme zajistit, aby tento sektor měl možnost být konkurenceschopný na straně jedné a také, aby mohl využít tedy této konkurenční výhodě a výhody a na druhé straně musíme mít vyváženou produkci v celé EU, včetně v těch znevýhodněných oblastech kde ty eh, podmínky zemědělskou, pro zemědělskou produkci nejsou optimální. A já myslím, že se nám to podaří. Oba ty cíly jsou realizovatelné. A také, co jsme slyšeli tady v diskuzi, ano, máme zde druhý pilíř, máme zde druhý pilíř, který umožňuje celou řadu možností, jak pomáhat těmto zemědělcům, aby byli více konkurenceschopní, anebo aby eh, mohli tedy podnikat i ve špatných podmínkách, které nejsou příznivé. A i ve stávajícím pilíři eh, jedna máme slavný článek 68, který obsahuje ustanovení, podle kterých členské státy mohou hm, říci ano, u nás sektor mléka je specifický a mohou tedy aplikovat hm, tento článek a článek 68 eh, nebude pokračovat jako takový, ale určitě bude součástí návrhu reformy na rok 2020. A, eh, takže i do budoucna budeme mít určitý systém, abychom mohli eh, ten coupling umožnit do určité míry a tak podporovat sektor mléka. Potom, je zde, potom zde byly další specifické otázky, stručně zmíním my, protože vím, že diskuse určitě bude pokračovat i zde ve vašem výboru. Proto jenom bych se dotkl některých otázek. A to, proč jste nezavedli hm, ty smlouvy jako povinnost pro všechny? No to nebylo možné. E, to jsme i zjistili e, v té hm, pracovní skupině, protože některé členské státy a ono to pořád vyplývá eh, z diskuzí, pořád opí. Některé členské státy jsou razantně proti této povinnosti, eh, povinné, mít povinné smlouvy, tudíž nemůžeme to uvalit eh, na všechny členské státy a producenty. To nejde, to by nebylo právně podloženo. Za druhé, otázka, co se stane v situaci, kdy ten producent bude v členském státě, jehož, eh, tedy jeho, bude v takovém státě, který nezavede eh, tuto povinnost smluv a bude eh, moci uzavírat ty smlouvy, no to ne, to, takže to, no, to nelze vnutit tedy jednostranně. Ale na druhé straně také bychom si měli uvědomit, že tento návrh je takovým pokusem pokusem eh, tlačit na sektor, tedy jak na ten sektor hm, zemědělců i, eh, i hm, průmyslu směrem eh, k větší odpovědnosti je na straně výrobců mléka, na straně mlékáren, tak aby si uvědomovali a abychom tedy mohli intervenovat na trhu, na trhu, abychom mohli říci producentům, no tady my potřebujeme kontrakt, smlouvu o určitém množství, objemu na určité období, tak aby tady byla, za, aby tady byla eh, dána stabilita dodávek. A já vám dám tu jistotu, pokud jde o ty výkupní ceny, které vám budu platit za tuto komoditu, ale také musím mít dostatečnou flexibilitu, když překročíte ten objem, že eh, budu moci upravit tu cenu. Takže tady to je motivovat je. Ano, smlouvy to je dobrá věc, je to v zájmu obou uh, zúčastněných stran. Ale také i tady musí být určitá flexibilita, aby bylo možné mm, eh, reagovat eh, eh, a upravit tu situaci podle podmínek na trhu. To tam chybělo teď v tom roce 2008 a to byl jeden z důvodů, proč došlo ke krizi v roce 2008. My jsme viděli, že zemědělci zvyšovali objemy výroby za podmínek, kdy spíš měli zastavit výrobu a, ale oni k tomu nebyli motivováni, ani nevěděli proč a jak, neměli žádné pokyny a e, bylo, bylo zde tedy e, neomezené e, právo tedy vlastně zvyšovat objem, protože chtěli samozřejmě, aby jejich stále fixní náklady byly Eh, rentabilní, aby si je pokryli. Ty si pokrývají tím, že zvyšují objem výroby. A ta situace byla taková, že v některých státech řekli, ne, my nechceme smlouvy ale mm, mm, tady asi ty budou v menšině, protože primárně jde o situaci, kde máme velký počet soukromých mlékáren. A zde bych se chtěl vrátit ještě k těm družstvům. Družstva jako taková, eh, ta přímo nespadají eh, do návrhu, eh, poněvadž mm, do té míry, že vlastně ale ty účinky zde pro ně jsou stejné. A e, tady ale na tom, jak funguje, e, fungují družstva, je něco špatného. V některých státech, aspoň v mém, který znám nejlépe, mm, to je e, tedy země, od které, ze které byla bývala komisařka Dánsko, tam máme, tam máme družstvo a de facto máme jedno družstvo, protože má pod sebou pod kontrolou výrobu mléka, takže oni velice dobře vědí, jak fungovat na trhu a velice dobře vědí, jak nakládat s producenty, zemědělci, ale Ehm, a nemají právo, ale říci svým členům, teď zastavíme výrobu, protože vidíme, že se nebude prodávat, že mm, přichází bouře na trhu, takže musíme zastavit výrobu. A on, takže mm, to oni mohou a samozřejmě musí tady existovat ta možnost reakce, feedbacku a je třeba i, aby i ten soukromý sektor eh, tedy eh, takto fungoval, že by bylo možné tam upravovat objemy výroby a eh, je třeba, aby to bylo nějak no, podchyceno v předpisech, ať to tedy jsou soukromé, tedy podniky, ať jsou to družstva, ale všichni se musí zapojit do řízení trhu, tak aby fungoval ku prospěchu obou stran a právě Eh, tak to nefungovalo a to byl důvod eh, kolapsu na trhu v roce 2008-2009. Samozřejmě v těch letech ta situace byla specifická, protože eh, to nebylo z důvodu přebytku, ale protože došlo ke kolapsu poptávky. To byl externí šok, který to způsobil, to se vždycky může stát. A mm, my nemůžeme mít žádný systém, který tomu zabrání, ale určitě můžeme mít mechanismy, které zmírní důsledky takových situací. Takže eh, družstva, mm, která dnes v Evropě nefungují, ano, máme družstva a tam členové, ale eh, takových družstev musí říct svým tedy manažerům, že se to musí zlepšit, že, a to bude i v zájmu sektoru, v zájmu sektoru bude, když se více spojí a když eh, eh, tedy eh, to družstvo tedy se bude konsolidovat tak, aby skutečně bylo reprezentativní, aby zastupovalo určitou sílu vůči obchodu, vůči obchodníkům, protože obchod, retail, ten má to tady snadné, snadný život, protože mohou využít snadno takové situace, když mají hodně málo malých družstev či mlékáren a no, potom mm, e, proto i ta družstva těch mlékáren, e, ty jejich organizace musí se skonsolidovat a spojit síly. Také i jsme slyšeli otázku, myslím, a 3,5 Zdali to pokrývá e, trh s družství nebo bez. 3,5 to je celkový trh, celý trh mléka, včetně e, e, družstev, respektive jejich členů. To je tady ta obecná otázka, jaká je síla e, e tohoto hm, ve světle celého objemu trhu. Takže takže to myslím, že jsou ty hlavní otázky a prozatím teď bych skončil a závěrem bych řekl, že až do posud jsme s potěšením kvitovali, jak tento návrh je přijímán a jak jsem řekl, chceme, abychom e, si, stav, si kladli e, větší, ambicioznější cíle a e, pokud jde o ty pokud jde o rok 84, tak eh, jsme měli 1,6 milionů zemědělců a dneska je to 220 eh, eh, tisíc, takže vlastně v roce 84, když jsme zavedli kvóty, tak šest ze sedmi od té doby zkrachovali nebo se zlikvidovali, takže to není žádný argument tady říkat, protože kvóty jsou nějakým řešením. Ne, kvóty nejsou řešením. Ukázali, že nejsou řešením. Eh, neznamenají udržitelný vývoj eh, eh, výroby mléka v EU, možná trochu zpomalují celý proces restrukturalizací, ale hodně je to na úkor, na úkor těch eh, zemědělců, kteří by spíše chtěli expandovat, spíše by chtěli začít vyrábět sami, mm, a aby mohli vůbec přežít. A kvóty nejsou odpovědí, nejsou řešením. Eh, to je systém, který selhal, který eh, nefungoval ku prospěchu producentů, tedy zemědělců. A je tedy důležité, abychom si zde potvrdili, že když budeme pořád diskutovat o výhodách kvót, tak to neposlouží tomuto sektoru, to neposlouží producentům, kteří e, musí přijímat důležitá rozhodnutí, zdali e, zůstanou tedy v podnikání, anebo zdali využijí tedy Eh, toho, eh, že by odešli, ale uvidíme, že velice brzy tedy kvóty zmizí. Dnes je to asi 7 eh, pod kvótou ta výroba v celém EU, takže ukazuje nám to, že stejně kvóty jako ten horní limit pro produkci stejně to nefunguje, alespoň ne tedy v průměru v EU a má to možná efekt v některých členských státech, o kterých dobře víte, ale jinak to neslouží svému účelu. Pane předsedo, Eh, rád bych tedy na vás eh, apeloval na vás a na zprovodaje, se kterým velice rád budu spolupracovat, stejně jako s ostatními, abyste eh, tedy hm, projednali tento technický návrh. Vím, že to není řešení všech problémů, ale my jsme to řekli že kromě tohoto návrhu jsme řekli, že my se nevzdáváme té regulace, protože máme pořád intervenční opatření, tu možnost případně i mít systém tedy eh, skupování produkce mléka, pokud ty nástroje ukáží, že nefungují a Eh, takže to je, ta poslední, to je to poslední řešení Ultima Ratio a také jsme řekli, že chceme rozšířit transparentnost eh, a eh, tu koncepci zodpovědnosti sektoru tím, že budeme institucionalizovat ten poradní výbor, a tak, aby všechny členské státy se mohly zapojit do diskuze a aby více si uvědomovali, co je potřeba všechno v zájmu sektoru. Bene. Grazie, direttore. Eh, děkuji. A tomuto tématu se samozřejmě ještě vrátíme. My všichni chceme, aby tento eh, balíček, který se týká opatření mléčného odvětví, tak eh, chceme, aby tam byla větší konkurenceschopnost, větší síla, která by umožnila čelit šokům na trhu. Chceme mít nástroje, které umožní, abychom zabránili volatilitě cen, kterou jsme viděli v minulosti. Eh, ještě na závěr dám slovo eh, zpravodaji Nikolsovi. Takže James, máš slovo. Yes, I know you're... Ano, pane předsedo, já vím, že nemáme moc času, abychom dodrželi harmonogram. V každém případě chci poděkovat všem kolegům za jejich vystoupení, ať už dlouhá či krátká. Ale ukazuje se na tom, jak obtížný je úkol, který nás čeká. Myslím si, že paní Jäger tady e, správně naznačila, když uvedla, že někteří ten systém e, čekají s tím, jakou výhodu jim to přinese, zatímco jiní se pouze obávají, aby nebyli v nevýhodě. Jak tady zmínil Martin Hezlenka, další. Určitě je tady prvek e, někoho přistání, o tom budu s Martinem mluvit, jak Protože to, co nás zajímá, také souvisí se slovy pana Tarabely, když hovořil o kanadském systému. Já jsem nikdy do kanadského systému do hloubky nezacházel, ale vím, že tam mají kvótu A a kvótu B s tím, že za kvótu A se platí vysoká cena, za kvótu B nízká cena a je potřeba pak vzít průměr. Ale to, co já mám před sebou, mi neumožňuje, nemám dost času to takto rozpracovat, abychom se do toho června vypravili do Kanady a dostatečně se seznámili s jejich systémem, ale zároveň dokázali zvážit, zda by se takový systém osvědčil u nás. Paní Morvaj tady správně poukázala na problémy, s nimiž se setkávají nové členské státy. V tomto směru chápu členské státy, konkrétně v zemi paní Morvaj jsem také byl, ale musím kolegyni říci, že pokud budete naslouchat naší rozpravě dnes, uvědomujete si, jaký problém máme s vytvořením systému, který by eh, vyhovoval všem. Gaston zmiňovala horské regiony. Ano, má pravdu. Hmm, systém 3,5 to si musíme vyjasnit, tady si uvědomujeme tu obtíž a spolu se stínovými pravodaje budeme hledat řešení tohoto problému. A pak oblast transparentnosti. Ano, máte pravdu, ta je také velmi zajímavá. A pan Bové hovořil o smlouvách a jeho postoj velice zajímavý a zástupci komise nám řekli, že od roku 1984 až do dnes šest nebo téměř šest ze sedmi producentů mléka krachovali. My jsme se setkávali s tímto jevem každé desetiletí. Spousta zemědělců už dnes mléko neprodukuje a proto jsem rád, že mm, tedy ti hráči rugby si vedli dobře, v každém případě klobouk dolů Itálii, byl to dobrý zápas ale pan Jar má také pravdu, když říká, že pokud nebudou farmáři spolupracovat, je to problém a to je pro nás hozená rukavice, abychom zajistili, aby tedy se zemědělci dokázali domluvit a dokázali spolupracovat. A co se týče záchranné sítě, to je také důležité, protože když se komise stála v roce 2008-2009, viděli jsme, že e, se sice trh zlepšil, ale musíme si také upřímně říci, že v té době byly ceny na velmi nízké úrovni, ale zároveň zisky byly poměrně slušné. Čili ke ztrátám nedošlo de facto. A jak tady říkal pan Santos a další, eh, jejich názory byly velice zajímavé. Já jsem také velice pozorně naslouchal slovům komise, s jejími zástupci jsem se setkal a budu i nadále spolupracovat s nimi. Ale jsou tam problémy v tom, že tlačíme výrobce a zpracovatele, aby odpovídali za trh. V tom je jeden prvek, ten je obrovský, a to je skutečně to největší a to jsou skutečně maloobchodníci, kteří kontrolují ceny na trhu. E, I ty ceny, které jsou vyplaceny zemědělcům a to je problém a tam žádné slovo nemáme a to je problém. Také jsem tedy mm, s velkým zájem, zájmem naslouchal E, i zástupci komise s tím, že v roce 2008-2009 e, nepřestali vyrábět. Musíme říci, že e, krávu prostě nemůžete vypnout, aby se přestala dojít. To nejde ze dne na den. To trvá nějakou dobu a trvá to spoustu měsíců, let a dokonce i spoustu práce to vyžaduje. A znamená to, že všichni tedy musí spolupracovat k tomu, aby se podařilo produkci mléka nastavit tak, jak má být. Bene, grazie, James. Děkuji, Jamesy. Samozřejmě eh, k tomuto velmi důležitému balíčku se ještě vrátíme. Ale nyní přejdeme k dalším dvěma bodům programu. Bod číslo 5, eh, vystoupení komise, která nás seznámí se situací v odvětví vepřového masa. Vážení kolegové, všichni víme, jak odvětví vepřového masa eh, zažívá závažnou krizi a organizace zemědělců zaznamenaly význam akčního plánu, a to tak, že odvětví vepřového, vepřového masa může být z krize. Je důležitý dlouhodobý přístup, který by zaručil rentabilitu tohoto odvětví a podpořil jeho eh, schopnost dodávat eh, konkurenceschopné vepřové maso na trhu EU eh, e i na celosvětovém trhu. A za tímto důvodem jsme pozvali komisi, aby nám eh, situaci popsala, aby nám popsala také své návrhy a nástroje řízení trhu plus další opatření, jak překonat krizi, jak ve eh, střednědobém, tak v eh, krátkodobém horizontu. Opatření jsme již si vyslechli, zejména pokud je o skladování vepřového masa. A to na trhu, který je obzvláště obtížný. A poslední setkání eh, ministru zemědělství v rámci rady oznámilo svůj záměr eh, zahájit eh, soukromý trh. A nyní tedy je prostor pro komisi, aby nám ještě jednou popsali situace. Nicméně vás chci předem upozornit na to, že neproběhne žádná diskuze k tomuto tématu vyslechneme si pouze vystoupení komise pokud někdo bude mít nějaké komentáře, tak prosím eh, kolegy, aby se vyjádřili písemně a své eh, komentáře předali sekretariátu. Takže eh, ungar máš slovo. Thank you, Mr. Well. Děkuji vám, pane předsedo. Situaci můžeme schrnout asi tak, že v Německu, jak víte, Situace s dioxiny se stabilizovala, nicméně je stále několik farem v karanténě, eh, probíhá šetření, ale hlavní poučení z toho je v tom, že většina farem, které podléhaly eh, karanténě a které museli analyzovat svou produkci, eh, nakonec prokázali, že žádné z mas které byly, bylo vypuštěno z těchto farem, eh, nepřesáhlo limity dioxinu. Eh, a eh, to i přesto, že třeba přes limitní byla kontaminace krmiv, maso jako takové bylo zcela bezpečné pro spotřebitelů. Ale v každém případě afera s dioxiny měla negativní dopady Eh, také jsme zaznamenali, že některá jatka v Německu okamžitě snížila ceny, ale teď eh, dochází k postupnému oživení a teď jsme skutečně v týdnu čtyři po této situaci a vidíme, že ceny opět začínají růst o zhruba 10% a to jde v ruku, ruku v ruce eh, s umožněním soukromého skladování, Eh, tady eh, vlastně proběhl první týden od této možnosti, kde byla podána žádost o uskladnění 37 tisíc tun. Měl bych mít údaje o druhém týdnu, ale bohužel zatím ty údaje sebou nemám. Znamená to, že s nástrojem soukromého skladování dochází k určité stabilizaci na trhu. Eh, afera s dioxiny je na ústupu a Eh, mechanismus soukromého skladování v tomto smyslu pomůže těm jatkám a těm zemědělcům, kteří za daných okolností eh, nedokázali pokryt své náklady. To však rozhodně neznamená, že by problémy byly všechny vyřešeny. Ten eh, problém souvisí v zásadě se situací, kdy kontinuálně rostly ceny krmiv a v důsledku toho ti výrobci krmiv a velké subjekty, které měly eh, schopnost prognozovat dopředu, tak aby si uzavřeli dlouhodobé smlouvy, aby se vyhli krizím v cenách, eh, se zároveň mohli takto dlouhodobě chránit proti nárůstům cen krmiv. A proto producenti vepřového, kteří vlastně ze situace vyšli nejlépe, jsou ti, kteří produkují vlastní krmiva, kteří tedy produkují vlastní obilniny pro krmivo. E, tím pádem se jich situace na trhu přímo nedotýká jako těch ostatních, e, ale ti, kteří si ne, smluvně neošetřili e, ceny krmiv a nakupovali od zpracovatelů, samozřejmě trpí. Zvláště v situaci, kdy marže Eh, těchto producentů, pokud jsou vůbec pozitivní, rozhodně nepokryjí eh, výrobní náklady a eh, v tom smyslu, že by poskytovali také příjem zemědělcům samotným. To je zásadní problém, s ním se dnes setkáváme. Jinak ceny jsou celkem normální, nejsou nijak snížené, ehm, jsou obvyklé vzhledem k ročnímu období, co však není běžné, je dramatický nárůst v cenách krmiv a také eh, nákladů na energie, které samozřejmě logicky navyšují také náklady zemědělcům a tím zhoršují ty problémy, Eh, eh, že vidíme tady určité eh, tlaky na ceny na farmáře z hlediska těch marží, ale rozhodně tato situace nemá nějaké bezprostřední řešení a právě proto komise ohlásila, že proběhne série zasedání, která se plánují na následujících několik měsíců. První zasedání proběhne hned zítra s rozšířeným poradním výborem. A také jsme pozvali eh, zástupce vašeho sekretariátu, aby se této diskuse zúčastnili. Budou tam zástupci členských států, eh, výboru pro zemědělství, ale také tam budou zástupci výrobců, obchodníků, jatek, spotřebitelů a tak dále. A tyto všechny skupiny se jednání zúčastní. Na úvod si vyslechneme přehled o situaci s krátkodobým i dlouhodobým výhledem a pak se zaměříme na to, co máme k dispozici v současné době, jaké nástroje se nám nabízejí, ať už nástroje existující nebo nástroje, o nich se uvažuje na základě sdělení u budoucnosti společné zemědělské politiky, eh, například budoucí nástroje stabilizace příjmů, eh, eh, nejrůznějších fondů a podobně. Pak proběhne druhé zasedání, které je naplánováno na začátek března a tam zazní prezentace odborníků z vědeckých kruhů. Musíme si totiž uvědomit, že hovoříme jak o sektoru vepřového, tak o sektoru drůbeže, které jsou založeny na obilninách. Jinak z hlediska organizace trhu jsou relativně liberální, nikdy nedocházelo k výrazným intervencím v tomto sektoru, protože tento sektor eh, měl účinnou samoregulaci, měl systém soukromého skladování, exportních náhrad a podobně. Nicméně vývozní náhrany v současné době nemají smysl, protože Máme tržní ceny eh, vepřového na úrovni EU, proto skutečně eh, nevidíme žádnou přidanou hodnotu, kromě politických eh, výhod pro zavádění vývozních náhrad. Rozhodně bychom z toho nic nezískali, protože takové vývozy vepřového tak jako tak probíhají velmi dobře. Problém není v ceně, problém je tlak na náklady versus ceny. A Samozřejmě musíme si také uvědomit, že potřebujeme určitou úpravu, buď tedy dojde k té úpravě na straně dodavatelů produkce, a samozřejmě k takovým úpravám už dochází. S tím se setkáváme eh, z hlediska eh, počtu eh, prasnic a tak dále, ale také je to něco, co eh, musí probíhat z hlediska eh, cen eh, maloobchodu pro spotřebitele. Myslím si, že tady musí dojít k úpravám na obou stranách, pokud něco nenastane co nejdříve z hlediska uvolnění toho tlaku na konečné ceny, bude velký problém s produkcí. Řada těch zemědělců nebude chtít nebo nebudou ochotni nebo nebudou připraveni i nadále. Eh, eh, banky třeba nebudou připraveny dávat finanční injekce těmto producentům, Pokud chce spotřebitel mít na talíři vepřové, bude muset zaplatit vyšší cenu, než kterou platí dnes. Jinak ten spotřebitel se bude muset vystačit s drůbeží nebo s jiným druhem masa, eh, které z hlediska ziskovosti je nastaveno jinde. Jsme tedy v závažné situaci, strukturální, krátkodobé, ale i dlouhodobé situaci eh, v oblasti vepřového. A skutečně ten sektor už trpí nějakou dobu a ta současná situace těm obtížím jenom nahrává a jsme skutečně v komplikovaném situaci, kdy máme omezený počet nástrojů, rozhodně jsme ochotni zvážit další možnosti. Ještě bych si dovolil doplnit možná takovou hořkou poznámku, eh, eh, osobního rysu. My si eh, skutečně podřezáváme větev, na které sedíme i v souvislosti s genet, geneticky modifikovanými organismy, protože si uvědomme, že bude snaha dostat e, levnější krmiva třeba z Jižní Ameriky, z USA nebo dalších dodavatelů. To bude nadále rostoucím problémem a skutečně si tady podřezáváme větev, na které sedíme e, e, skutečně e, a to se dotýká tedy přímo těch vepřů a sektoru vepřového. To byla poslední poznámka. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. Vím, že někteří kolegové by chtěli vystoupit, nicméně eh, vzhledem k časové tísni to není možné. Přesto tedy eh, můžete poslat eh, své komentáře na sekretariát. Komise děkuji za ochotu i za metodou, jak zapojuje pravidelně náš výbor do setkání rady a doufám, že situace se zlepší. Okamžitě přejdeme k dalšímu bodu. Ten je eh, opět eh, informativní ze strany komise. Eh, budu rychlý, protože za chvíli musíme předat slovo našim odborníkům k tomu velmi důležitému workshopu o společné zemědělské politice. Ale před oficiálním sdělením Evropskému parlamentu se týká nového opatření geneticky modifikovaných krmiv. Jde o nový návrh komise, a sice o stopách GMO v krmivech. Tento návrh byl již předložen členským státům a bude o něm hlasováno ve stálem výboru 8. až 9. února, to znamená zítra a pozítří. Přijetí tohoto textu podléhá postupu eh, komitologie, to znamená kontrole parlamentu, a po hlasování v komisi eh, ve výboru pro potravinové řetězci tak eh, přejde do parlamentu a pod radu a budeme mít tři měsíce. Návrh a eh, tak eh, slaďuje prostředky na kontrolu, které členské státy mohou použít, musí použít. A zejména definuje hranici žádná celá procenta jako nejmenší, nejnižší možnou hranici, jak získat důležité důsledky při vzorkování a při kontrole. I tentokrát diskuze neproběhne a rovnou předám slovo komisi Ladislavu Miko z DG pro zdraví, který nám poskytne podrobnější informace. Máte slovo a kolegové, kteří chtějí reagovat, tak eh, prosím pošlete své komentáře sekretariátu. Prosím, pane řediteli, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Za prvé chci poděkovat za příležitost představit tento návrh a také musím říci, že to je moje první prezentace v nové funkci na DG Sanko. V této funkci je to moje první setkání s vaším výborem. Děkuji za pozvání a stručně vysvětlím kontext a obsah tohoto návrhu. Za prvé víte, že Evropská unie má sektor krmiv, který je hodně závislý na dovozech příslušných komodit. 33 eh, milionů tun Eh, eh, ekvivalentu soji v, sezóně 2008-2009, kukuřice 4 miliony, a většinou z Argentiny z Brazílie, ze Spojených států se to dováží a víte, že to je podstat eh, na ingredience do krmiv. A pěstování geneticky modifikovaných organismů ve třetích zemích, na které je potřeba eh, eh, licence EU, takzvaná asynchronní licence, to je spojeno s, riziko, eh, s rizikem těch stopových prvků nebo nízkých obsahem těchto modifikovaných organismů v dovážených komoditách, výrobcích. A cílem tohoto návrhu tedy je, aby naši importéři mohli mít takové systémy, aby mohli dovážet i z těchto zemích při respektování naší politiku nulové tolerance. Samozřejmě nulová tolerance v zásadě se snadno chápe, ale je to těžší s aplikací, protože to znamená velkou, velké problémy pro oficiální kontroly a inspekce a znamená to i vysokou nejistotu pro evropské operátory. V řadě případů tato, nejistota, tato nejistota znamená takové finanční riziko, že i ceny eh, surovin eh, eh, stoupají a ti obchodníci přestanou radši s tím obchodovat. Co to znamená v praxi? Cílem návrhu je zharmonizovat to, jak se provádí kontroly v členských státech. Konkrétněji tak, abychom zajistili stejné podmínky v celé EU a proto se zde definují protokoly pro vzorkování a testování a ten protokol budou respektovat všechny členské státy. Ano, je to technický návrh, protože se musí definovat nejnižší limity geneticky modifikovaného materiálu, který lze detekovat způsobem, který bude průkazný v našich oficiálních laboratořích. Říkám, musí to být tedy harmonizovaný, technicky proveditelný, spolehlivý způsob. Tyto, toto techni, tato technická nula, jak jste řekli již, pane předsedo, to se definuje 0,1 Eh, i je to založeno na výsledku práce našich laboratoří v JRC. Návrh se omezuje pouze na krmiva, kde v Evropské unii bylo požádáno o licenci nebo kde vypršela. A krmivo eh, nebude v souladu s evropskou legislativou, pokud přítomnost eh, těchto geneticky modifikovaných materiálů Ehm, poté, co se tam zváží ta eh, chybovost, eh, je nad technickou nulou. Také návrh i eh, stanovuje ty situace spojené s detekcí těchto GMO, tak v každém případě to musí být vždycky monitorováno, i když je to nižší. Pokud se zjistí, že ty mechanismy zavodené v tomto návrhu nejsou dostačující pro zajištění adekvátní úrovně bezpečnosti, tak eh, specifické další rozhodnutí, včetně urgentních opatření, může komise také přijmout. Přijetí tohoto návrhu samozřejmě podléhá eh, komitologii eh, a eh, plus Prák, to znamená, jakmile to bude odhlasováno ve, eh, ve stálem výboru, tak to bude předloženo Evropskému parlamentu pro kontrolu, pro účely dohledu a potom do třech měsíců radě. Děkuji. Děkuji panu řediteli a tudíž v tomto bodě hmm, s tímto bodem můžeme skončit a přejít okamžitě k našemu semináři. Děkuji za prezentaci. A začneme se seminářem o SZP a především zde chci připomenout eh, kolegům a samozřejmě Albert Des je náš zpravodaj, takže po 26. lednu, po našem slyšení se Eh, eh, se konalo tedy významné slyšení na plénu se všemi evropskými zástupci a tudíž můžeme pokračovat eh, na této významné agendě a dnešní seminář se věnuje třem hlavním aspektům této společné zemědělské politiky. Jsou to přímé platby, potom jsou to tržní nástroje a řízení rizik a rozvoj venkova. A okamžitě bych chtěl přivítat naše experty a děkuji jim, že přišli. Je to Stefan Tangerman, který je emeritní profesor na univerzitě v Göttingenu a bývalý ředitel eh, v OECD pro obchod a zemědělství. Vincent Chatelier z Francouzského výzkumného ústavu pro zemědělství Indra vítám ho. Děkuji, že přišel Attila Jambor, který je docentem na univerzitě, Korvinově univerzitě v Budapešti. A, takže nejprve si vyslechneme eh, prezentace tří expertů. Eh, máme pro každého maximálně 20 minut, je to čas omezený a já prosím, abyste respektovali čas tak, abychom mohli eh, mít ještě téměř hodinu rozpravy, která nastane okamžitě po vašich prezentacích ještě hned bych řekl, hned tedy bez průtahu bych dal slovo panu profesorovi Tangermanovi. Tak prosím, Stefane. <clears throat> Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát především za pozvání k tomu, abych eh, zvážil sdělení komise v oblasti přímých plateb a také děkuji za příležitost, že se mohu podělit o své názory s vámi. Eh, dokument komise jsem studoval eh, z pohledu dobré zemědělské politiky, tehdy, když jsem působil jako ředitel pro obchod a zemědělství, musím říci, že dnes vnímám svoji výhodu v tom, že jsem již v důchodu a že se tedy mohu svobodně vyjadřovat k návrhu, který se teprve zvažuje a který ještě není eh, plně vyvinutou politikou, eh, kde jde tepr- eh, zatímco se muselo předtím hovořit jenom o té politice, která již byla schválena. Dnes mohu hovořit o tom, co se teprve utváří. A proto budu skutečně otevřený, e, vynechám všechny diplomatické jemnůstky e, i v zájmu času, kterého moc není, budu tedy hovořit velmi jasně. Sdělení e, určuje celou řadu zásadních výzev v oblasti jednak potravinové bezpečnosti, ochrany životního prostředí, změny klimatu a územní rovnováhy. Ale ta hozená rukavice je tam ještě jedna a o tom sdělení nehovoří. Jde o to, proč eh, skuteč, jaký je základní problém ve společné zemědělské politice a to je nejistota při pohledu do budoucnosti přímých plateb. Tyto platby, jak jistě všichni víte, byly zavedeny k tomu, aby kompenzovali zemědělce pro, za snížení cen. Tedy to byla velice důležitá úloha, kterou eh, přímé platby hrály. Rozhodně bychom nemohli hovořit o eh, reformování politiky finanční podpory, aniž bychom eh, za tu změnu farmáře nějak kompenzovali. Ať už byla ta politika v dané době jakákoliv. Bohužel v době, kdy byly platby zavedeny, nebylo nijak rozhodnuto o jejich dlouhodobé budoucnosti. V zásadě e, ty platby zůstaly a zůstávají na stejné úrovni, ač účelem bylo e, dojít ke stavu, kdy kompenzace nebude nutná v souvislosti se zavedením nového politického rámce. A právě v tomto smyslu vnímám sdělení do značné míry e, jakožto implicitní výzvu. Dohodněme se na systému, kde budou přímé platby trvalým rysem společné zemědělské politiky. A dohodněme se na tom, jak to uděláme v praxi. E, sdělení to přímo neříká, nicméně implicitně ta výzva tam je. Eh, když se hovoří o budoucnosti přímých plateb sdělení, eh, ani nenavrhuje nějakou zásadní politickou změnu. Spíše jedna ze základních změn, která je tam navrhována, je změna povahy jednoho typu plateb se zavedením ekologického komponentu, takzvaný greening component. A když zvážíme, hlavní úkoly, které ve sdělení najdeme, musíme si uvědomit, že sdělení se eh, zaměřuje na budoucnost přímých plateb, ale bohužel není jasné, proč by právě tyto platby měly být nástrojem k vyřešení hlavní problému a zároveň bezpečnost potravin na globální úrovni tam nepotřebujete přímé platby v EU k tomu, abyste zajistili, že eh, aby evropské zemědělství nějak přispělo. Protože bezpečnost dodávek potravin v tomto smyslu eh, v tomto smyslu je spíše aktuální eh, co do chudoby, lidé, kteří si nemohou dovolit kupovat potraviny například. A bezpečnost dodávek potravin tedy vnímáme jako schopnost světa produkovat více potravin, než jaká je potřeba na mezinárodních trzích, nepotřebujeme k tomu přímé platby. Protože poptávka se vyjádří formou zvýšených cen. Ty ceny jsou poměrně vysoké, nezůstanou na té vysoké úrovni v mezinárodním obchodu, ale prognózy poukazují na to, že ceny budou relativně vyšší, než byly v minulosti. A tyto vysoké ceny tedy budou signálem pro zemědělce, aby produkovali více a farmáři se v minulosti ukázali jako velmi dobře schopní reagovat na e, vyšší ceny e, zvýšením produkce a to byl problém třeba v 70. a 80. letech. Také nemůžeme předpokládat, že přímé platby zdokonalí konkurenceschopnost zemědělství v EU, pokud tu konkurenceschopnost vnímáte jako schopnost poskytovat trhu potraviny eh, na základě produktivity zemědělců. Samozřejmě každému můžete dát jakoukoliv sumu z veřejných peněz a pak eh, takový eh, držitel dotací může eh, přehrát v konkurenci všechny ostatní, ale to je pak umělá konkurenceschopnost. Já v tomto smyslu nevidím, jak by skutečnou konkurenceschopnost mohly přímé by posílit, tak aby se mohli zemědělci postavit hozené rukavici rostoucích trhů a pak změny klimatu. Uh, a ekologické požadavky. Ty jsou specifické pro lokalitu. Některé části EU budou moci systematicky přispívat biologické rozmanitosti, některé mohou bojovat proti změně klimatu, sekvestrací uhlíku, ale to je vždycky specifické podle území. Proto pokud by byly zavedeny platby na hektar každému, tak by to skutečně nebylo odpovědí na daný problém dovedu si představit mnohem vhodnější opatření. Totež se týká územní rovnováhy. Všichni víme, že individuální regiony, některé lokality v EU jsou velmi odlišné z hlediska přínosu zemědělství a potřebného přínosu zemědělství k tomu, aby byla udržena hospodářská a sociální rovnováha. A pokud bychom dávali nějaké paušální platby všem stejné, tak tento cíl tím nesplníme. Proto bohužel nejsem přesvědčen, že přístup ve sdělení v tomto smyslu dokáže ty úkoly splnit. Jakou úlohu komise předpokládá pro přímé platby? Teď trošku nediplomaticky řeknu nové teorie, které říkají, že je nutné zajistit základní podporu příjmu, které bude existovat jakožto podmínka pro to, aby evropské zemědělství dokázalo vytvářet veřejné blaho. To je někde ve sdělení zmíněno, trošku jasněji se to objevilo eh, v politickém dokumentu z komise, ale je to přesvědčivé? Tady si tak jist nejsem. Podpora příjmu, pokud má jít o e, aspekty rovnoprávnosti, tak jako v dalších oblastech ekonomik, bychom měli vycházet z příjmu jednotlivých domácností, tam, kde řešíme rovnost a rovnoprávnost, ale nemělo by to být řešeno pomocí plateb. Zajištění základního veřejného blaha, což je pojem který v tomto kontextu těžko chápu, nicméně beru to tak, že jde o mm, zprávu půdy v Evropské unii a zajištění toho není nijak ohroženo v celé Evropské unii a to i kdybychom uvažovali o tom, co je naprosto nemyslitelné, tedy naprosté zrušení přímých plateb, tak to rozhodně nebude znamenat konec Evropské unie. Ano, v některých oblastech eh, bude možná zemědělství ohroženo, ale to pak eh, nezavdává důvod pro placení eh, každému zemědělci v Evropě. Jak vidíte, tím se dostávám k závěru, že přímé platby jsou nedostatečně přesným nástrojem. Pokud jsou určeny na plochu, na hektar, je to problém, nedokáží vyřešit problémy, které se vyskytují a v tomto smyslu nedokážu obhájit jejich existenci jakožto nástroje, který nabídne základní příjmovou podporu. Po těchto obecných úvahách bych teď reagoval na specifické otázky, eh, které mi byly předloženy pro úvahu a pro zprávu, kterou jsem předložil. Jde o otázku takzvaně aktivních zemědělců. Víte, že vzdělení zdůrazňuje eh, nutnost zaměřit se na aktivní zemědělce. Já sice chápu, co je to zemědělec a také rozumím významu slova aktivní aktiv, ale pokud se nad tím zamyslím do hloubky, tak mám trošku problém, eh, protože eh, je velice obtížné rozlišovat jednotlivé skupiny. Například zemědělská činnost oproti dalšímu podnikání s využitím půdy. Z hlediska eh, odpovídajícího nařízení. Je to vůbec ospravedlnitelné, pokud budeme tvrdit, že zpráva přírodních zdrojů, eh, užívání půdy, udržba půdy a podobně Toto je naším cílem. Budeme stavět golfová hřiště například, nebo naopak zalesňovat. Eh, eh, neznamená to také zprávu půdy, neznamená to také zprávu přírodních zdrojů tedy e, pracující zemědělec na straně jedné a absentující e, landlord neboli vlastník velkých pozemků. Samozřejmě to je jistě e, téma pro rozsáhlé debaty a měli bychom se tedy na jednu stranu zaměřit na toho pracujícího zemědělce obdělávajícího půdu. Musíme si ale uvědomit, že právě pokud někdo obdělává půdu, vytváří hodnotu a ta hodnota pak může jít také k vlastníku půdy. Musíme si ale uvědomit, že chceme tedy podporovat ty, kteří si takzvaně špiní ruce dělají špinavou práci v tom, že obdělávají půdu, tak ty peníze by měly skončit v jejich kapsách, i pokud jsou pouhými nájemci půdy. A další možnost, eh, z hlediska běžných eh, velikostí farem oproti super velkým farmám Neznamená to, eh, že tedy i velké farmy nějak přispívají k veřejnému blahu, ano nebo ne? Já si nedovedu představit žádný rozumný technicky vysvětlitelný, technicky obhajitelný a politicky přesvědčivý důvod, eh, jak definovat aktivního zemědělce. Ono to souvisí s vnímáním veřejnosti, ale zcela jistě to souvisí také eh, s cíly, o něž se daná politika snaží. A pak přístup k malým farmářům a zvláštní režim, který se pro ně nabízí. To e, je rozumné, pokud e, k tomu přistupujeme z hlediska snížení administrativní zátěže, Eh, snížení byrokracie. Můžeme říct, si dáme malým farmářům větší platbu na hektar v pořádku, ale eh, pak si klademe otázku, proč, eh, pokud neproběhnou strukturní změny v zemědělství. Ale pokud zavedeme úhradu transakčních nákladů v pořádku, musíme brát v úvahu, dejme tomu, administrativu spojenou s vedením hospodářství, tak si zase musíme uvědomit, že to by pak mohla odrážet ta platba, ale měli bychom podniknout také další krok a klást si otázku, jak to v praxi realizovat. V tomto smyslu nemusíme nutně nabízet velké platby, které budou zajišťovat také prvek ochrany, protože vydáme větší veřejné peníze jenom na to, abychom víceméně zajistili lepší vztah mezi podporou a penězi, které vyplatíme. Nám jde především o to by mělo jít, že snížíme administrativní zátěž, ať už pro zemědělce samotné nebo pro státní zprávu. To by v praxi znamenalo ehm, snížení požadavků v oblasti křížové schody protože ta působí největší podíl té byrokracie. A můžeme samozřejmě uvažovat také o tom, že by se platby vydávaly třeba jednou za pět let. Pokud chceme, dejme tomu, vydávat zemědělcům nějaká osvědčení, Eh, nebo nějaké vládní dluhopisy, obligace vládní, tak eh, to samozřejmě já tedy nenavrhuji přímo, ale mm, pro malé zemědělce právě by forma těchto certifikátů nebo obligací mohla mít smysl, protože by se mohly přizpůsobit z hlediska investic na eh, farmě a podobně. A to tedy zní poměrně rozumně. Pak mi kladli otázku, jaký dopad to bude mít na Eh, nabídku na trhu. To, tam velký dopad nevidím s výjimkou situace, kdyby eh, dobrovolná propojená podpora měla nějak vzrůst a stát se podstatnou součástí. A tady bych chtěl vaši pozornost obrátit k důležitému aspektu, a to takzvanému ekologickému nebo greening komponentu, mm, který vnímám jako důležitý pro celý systém Eh, i v kontextu eh, sporu s VTO, protože ve sdělení je tato problematika formulována tak, že některé podmínky jsou nastaveny takovým způsobem, eh, že by měl docházet k určité rotaci a podobně. A rotace plodin je něco, co e, používáte jenom, když produkujete, když máte zemědělskou produkci, to ne každý ví. A právě toto byste od zemědělců žádat neměli, pokud chcete ve VTO e, hlásit tyto platby jakožto zapadající do takzvaného green boxu. A vzhledem k tomu, že režimu hektarů v, plat, v ekoplatbě greening komponentu byly koncipovány podobně a byly by propojeny s požadavkem zemědělské produkce, už by nezapadaly do takzvaného greenboxu v rámci VTO. Já bych proto rád zdůraznil eh, tento prvek protože ten může působit problémy do budoucna. Základní komponent přímých plateb redistribuce mezi členskými státy. Ano, eh, chápu argumentaci eh, eh, spravedlivé redistribuce, ale chci zdůraznit, že pokud každý dostane stejnou platbu, je to fér pokud třeba můj soused dostane stejné peníze jako já, tak to není fér, protože on na tom pak bude líp než já. Hmm, důležité je tedy eh, ověřit hospodářskou situaci v každém případě a také veřejné blaho. To je také něco, co eh, nezavdává příliš velký základ pro distribuci. Já myslím, že e- není ekonomická argumentace v tomto směru, e, která by vedla k produkci určitého typu. To je spíše politická záležitost. Nesnažme se příliš hovořit o zastropení plateb, protože toto zastropení nutně nezlepší rovnoprávnost, protože některé e, malé farmy mohou být bohatší než některé velké ale musíme si uvědomit, že problém na trhu je, že pokud na hektar nedostanou velké společnosti stejně jako ty malé farmy, tak to nemusí nutně být v zájmu strukturálního vývoje. A nyní se dostáváme k ekologickému komponentu, greening komponentu. Uh, to je možná nejnovější, nejinovativnější součást toho návrhu. Já předpokládám, že by to mohlo být do značné míry náhradou současných plateb tím. Neříkám, že nutně máme takový objem peněz, který by umožnil dávat navýšené dodatečné platby, to ne. Ale e, může to být zdrojem podstatné části příjmů hospodářství za předpokladu, že tyto platby nepokryjí více než náklady na opatření, která musí hospodářství přijmout, eh, že to bude eh, k jejich zavedení, tedy že bude mít z toho čistý příjemní aký, ale to je jenom na okraj. A co mi však není jasné, zda tento greening komponent má sehrát úlohu nějakého super eh, zařízení pro křížovou schodu nebo nějakého zastřešujícího požadavku, nebo zda je to zcela nový prvek, o kterém nikdo neuvažoval, řekl si, aha, musíme doplnit do křížové schody ještě něco navíc, já si nejsem jist. A nebo zda jde o přesun opatření z druhého pilíře do pilíře prvního, to znamená, že Eh, ekologická opatření budou ošetřena právě tímto komponentem. V tomto smyslu pak eh, nechápu, proč by lepším umístěním nebyl pilíř jedna, a proč eh, tímto způsobem není strukturován také rozpočet, tedy jaká dlouhodobá opatření budou muset být hrazena formou spolufinancování. Ale v zásadě nejsem přesvědčen, že tento greening komponent ekologický komponent by byl lepší v zacílení politiky, přesnější v zacílení politiky, protože veřejné blaho, eh, ochrana přírody jsou vždycky specifické pro lokalitu, ať už v souvislosti s daným přírodním prostředím nebo v souvislosti s náklady na produkci ehm, a proto nějaká paušální platba toto nevyřeší a zároveň tento systém nebude dostatečně zacílený. Také bych chtěl zmínit, že vlády členských států eh, se budou stále více snažit, aby všechny tyto peníze přišly z Bruselu. A já to tedy nevnímám jakožto přesvědčivou cestu k dosažení lepších výsledků. Eh, čeho by to dosáhnout mělo? To je ve sdělení uvedeno. Jde o skutečný základní důvod pro, to, pro zavedení tohoto komponentu a to srozumitelnost pro daňové poplatníky. Skutečně si nejsem jist, že to takto e, bude fungovat, protože já jakožto daňový poplatník si nemyslím, že by druhý pilíř byl nějak přesvědčivější než pilíř první. E, rozhodně by to celé mělo být ještě více srozumitelné. Tady se pokusím eh, ještě přeskočit oblasti se specifickými eh, přírodními omezeními a tak dále. A za, přejdu rovnou k závěrům. Ano, sdělení určuje základní úkoly a problémy. Eh, z hlediska navrhovaných změn mám určité výhrady. Nejde o skutečnou reformu. Eh, myslím si, že by měly být vytvořeny strategie, které ty problémy skutečně řeší, například zabezpečení dodávek potravin eh, zlepšení skutečné konkurence schopnosti, Na tomto místě bych zúraznil inovace, výzkum a vývoj, vzdělávání, školení, méně byrokracie, lepší fungování trhu půdy a samozřejmě také nižší úroveň cen za půdu. A to eh, ve sdělení příliš ušetřené není. Dále oblast životního prostředí. Eh, to je specifické pro lokalitu. Důležitá je územní rovnováha z hlediska opatření, která jsou navrhována, tak musí splňovat ta zmíněná kritéria. Proto nevidím, že jako komponent nebo greening komponent dokáže lépe zacílit celou politiku. To by dosaženo sice být mělo, ale e, trošku jinou cestou vnímám také to, že redistribuce mezi členskými státy je možná politicky nezbytná, ale nedokážu si představit systém, kde by ta distribuce byla správná a spravedlivá. Zároveň si nejsem jist, zda zastropení e, plateb zlepší rovnoprávnost, protože vím, že narušuje trh půdou. Propojená podpora by měla být ukončena ale tím hlavním závěrem, podle mého názoru, pane předsedo, je ano, veřejné eh, blaho je nezbytné a zemědělství v tomto smyslu přispět může a v tomto smyslu má sdělení pravdu. K tomu potřebujeme veřejné finanční prostředky, protože to veřejné blaho sám trh nezajistí, s tím nemám žádný problém s tímto závěrem, ale pokud toto chcete uplatňovat politicky, je tedy nezbytné eh, poté vyplácet nikoliv na hektar, ale právě podle toho vytvořeného vezelného eh, veřejného blaha, ať už biologické rozmanitosti a podobně. Ehm, a v tomto smyslu v minulosti došlo k dobrým reformám společné zemědělské politiky, například tržní podpora, decoupling, ale dalším krokem by mělo být zacílení a toho nedosáhneme formou plateb vydávaných na hektar, ale měli bychom postupovat podle přínosu zemědělců. Molto bene, grazie al professor Stefan. Děkuji panu profesoru Tangermanovi. Určitě nám eh, objasnil zajímavé body a jeho vystoupení určitě uspokojilo. Je to, co řekl náš pan profesor. A nyní předám slovo našemu druhému hostovi, Vincentu Chatelier. Vincent Chatelier, máš slovo na 20 minut, prosím. Merci, merci président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem neměl takový luxus, jako má pan Tangerman, být v důchodu, takže já asi se eh, pokusím tedy to tak se stručnit. a eh, určitě můžete mít přístup k písemné podobě. Já budu Mm, musím říci, že celý leden jsem četl dokumenty z parlamentu a z e, komise a z rady o reformě SZP a já e, od, jsem, mm, se tím zabývám od roku 92, takže jsem přečetl všechno i za těch 18 let a musím zdůraznit tři, čtyři myšlenky, než budu hovořit o regulaci. Takže první myšlenka je, že, na, že návrh komise z 18.11. je kompatibilní s VTO a možná o to šlo právě, nesnaží se nějak eh, ty partnery ve VTO dostat do nekomfortní situace. A to tež platí pro nové nástroje, které zde jsou stanoveny jako to pojištění příjmu. Pokaždé explicitně se tam hovoří, že SZP musí být slučitelná s VTO. Nicméně mm, tento návrh neřeší dvě otázky, které podle mě jsou významné. Je to otázka e, cla, cel v rozvojových zemích a potom je to otázka toho, že ve smlouvě VTO by se měly zohlednit i jiné aspekty, nejenom obchodní. Pokud je o rozpočty, všichni chápou, že nám chybí spousta informací a je zde kolem toho velká nejistota, ale především, co chybí v návrhu komise, je, jaký bude ten plán B, pokud náhodou ten rozpočet se sníží o 10, 15 či 20 a nevíme tedy, jaká jsou kritéria, podle kterých komise by akceptovala či odmítla eh, to, že trochu povolí. A za druhé, hm, tento návrh eh, přesouvá hodně věcí do druhého pilíře, který je velice ambiciozní, pokud jde o řízení rizik. A klademe si otázku, tedy jak to spolufinancování potom vůbec eh, bude se provádět. Další významný bod, pokud jde o zacílení pomocí je zcela zásadní, abychom byli pragmatici a komise to ukazuje, že je pragmatická, to znamená eh, eh, dává novou orientaci přímým platbám. My víme, že ty přímé platby ale jsou důležitou eh, součástí příjmu zemědělců. Dále ta reorientace těchto pladeb ale je nutná, protože ceny jsou nestálé, což vede k tomu, že státy musí dávat větší podporu právě těm, kteří mají lepší ceny, než těm, kteří skutečně to potřebují v krizi. Třetí věc, i když ten capping, tedy stanovení těch stropů eh, pro pomoc je komplikovaná věc, eh, bylo by to vítáno proto, abychom ukázali, že eh, ta, sociální, že ta SZP má sociální aspekty a s tím, že ale, že asi tato otázka se nakonec dostane do subsidiarity. Dále, pan Tagerman eh, legitimně klade otázku, kdo tedy bude profitovat z těch přímých eh, plateb v zemědělství nebudu dávat příklady, ale můžete mít tedy Eh, eh, tedy příklad, kdy 80, eh, že tedy ten malý zemědělec bude uměle udržován třeba, starý zemědělec uměle udržován díky veřejné pomoci, to, to potom by bylo v rozporu s tím, že chceme podporovat nové podnikatele v zemědělství. A potom ještě je to ten způsob, jak ty, jak ty tedy Eh, ty eh, nepříznivé oblasti, eh, jak s ním, k ním se bude přistupovat. A potom, co je důležité, aby ty peníze se z SZP, aby tedy mm, se Eh, přesměrovali tedy o těch přímých pladeb. A to je důležité, protože do budoucnu asi stát, státní orgány budou mít, eh, muset mít nějakou možnost, jak řešit ten šok, který je způsobován nestálostí cen nestálost cen. Všichni znají eh, graf FAO. Cena, cenová nestabilita je problém, tendenční zvyšování cen je problém a zároveň je to cnost. Je to problém pro rozvojové země, je to cnost pro Evropu, protože nám to umožňuje za lepších podmínek akceptovat, eh, eh, akceptovat ty závazky, snižovat tarify, celní tarify na to je, k čemu jsme se zavázali, abychom se i přiblížili světovým cenám. Potom ta nestálost cen vůbec není homogenní podle jednotlivých komodit, liší se to a extrémní zvyšování cen obilovin eh, znamená, že to, je, to nás vede k té problematice třeba i masa, produkce masa, to má evidentní dopad na to. A teď pokud jde o ty uh, faktory, které vysvětlují nestálost cen. Zde nechci hovořit o detailech, já jsem to popsal ve své zprávě, ale zde ne, ne, zatím ekonomové se nedohodli na tom, jak vykládat a jak intenzivně vykládat, interpretovat, co nejvíce přispívá k nestálosti cen a především v čase. Samozřejmě zemědělské trhy jsou nestabilní, to je tradiční věc. Reformy SZP umožnily lépe propojit SZP s VTO, takže jsme teď více citliví, náchylní eh, k těm nestabilním cenám, včetně cen ropy, to také má svoji eh, roli, a potom spekulace. A to by bylo zajímavé si uvědomit, že není zatím konsensus, ale jaké jsou ty příčiny. A za druhé, způsob, jak ta spekulace eh, zasahuje právě do nestálosti cen, to je něco, co se hodně změnilo v roce 2010 eh, ve srovnání s tím, co platilo před dvěma, třemi lety, kdy jsme říkali, že spekulace má teď větší roli to se říká. Důležitý graf z Francie, ale určitě to bude platit i pro jiné země, to je zvyšování výrobních nákladů ve francouzském zemědělství. Zhruba od roku 2005 eh, zvýšení nákladů je 20%. 20% zvýšení, průměrně zvýšení samozřejmě s tím, že to osciluje podle sektoru. A tady máte vývoj nestálosti příjmů eh, eh, zemědělství výrobců a jejich rodin. Zhruba příjem výrobce obilovin, tak mm, ten samozřejmě e, e, je tedy docela příznivý, i když ten systém přímých plateb nebyl upraven e, té mimořádné situaci cen obilovin, takže ti na tom vydělali, kdežto chovatele ne. A Eh, vidíte, že to vypadá, že eh, stát dává peníze těm, kteří stejně již dost vydělávají, mají velké zisky a nepomáhá se těm, kteří jsou v těžké situaci. Takže já chci upozornit na to, že musíme vést tuto diskuzi v terénu. Já mm, eh, nechci, aby o tom hovořili saloní ekonomové. Ne, musíme o tom hovořit v terénu a vystat signál v tom smyslu, že je třeba jinak distribuovat veřejné peníze. Potom rizika v zemědělství, to se hodně liší, to se týká samozřejmě produkce, způsobu eh, ob- obchodování a podobně. A eh, jak čeli tomu riziku je diversifikace. Diversifikace to podporuje druhý pilíř, ale první pilíř, pilíř to naopak negativně ovlivňuje. To znamená, čím více se někdo specializuje, eh, tak tím je to um, jaksi více podporováno než ta diversifikace i v rámci druhého pilíře. A takže my špatně podporujeme ten systém diversifikace. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit na tomto grafu ještě, je, že zemědělci mohou se bránit nestabilitě cen, eh, a, eh, ale způsobem, který je autonomní, nezávislý na produkci. Zde třeba jsme před chvílí mluvili o vepřovém a musíme říci, že ty nejautonomnější systémy, to jsou ty systémy, které nejlépe projdou krizi, než ty systémy, mm, mm, které tedy eh, eh, jsou, eh, nejsou autonomní, nejsou nezávislé. A dále potom je, potom je to je třeba tedy, aby i zemědělci měli možnost plánovat na několik let a aby tedy bylo jasno s tou produkcí a s objemem na několik let. To by jim pomohlo. Potom další věc, tarify, celní tarify. Eh, samozřejmě ten návrh komise se nezaměřuje na ty obchodní aspekty, tento bod se tam tedy moc neřeší, ale cla E, snižování cel, jaký to bude mít dopad, jaké to bude znamenat ztráty pro daňové poplatníky. To je ztráta, ztráta tedy pro producenty, ale je to výhoda pro spotřebitele, ano, ale pouze pokud tedy budou mít jistotu dodávek a jsou zde některé komodity, kde riziko, bude velké riziko, že Evropská unie možná bude eh, eh, eh, muset tedy si opatřovat ty dodávky někde jinde, třeba z 85 z 90%, anebo třeba u e, e, hovězího, takže hlavní tedy zásobárna je Brazílie a pozor na to. Mm, takže je to otázka zajištění dodávek. Potom další bod, to jsou multilaterální vyjednávání ve VTO. Zde se plánuje celá řada věcí v clech, a to eh, průměrné snížení o 50%, potom snižování eh, podle mm, tedy mm, toho, jak byly v historii předtím intenzivní ta cla, potom i mm, eh, jakou strategii tedy Evropská unie ke clům by měla přijmout. První věc, návrh komise to neřeší sice, to nebyl cíl tohoto návrhu a já se ptám, jak VTO hodlá e, e, čím dál více se zabývat těmi ne, a neobchodními aspekty, ať je to životní prostředí, sociální politika a tak dále. Druhá věc, cla mohou být užitečná v krizi a tudíž je třeba mít možnost zaktivovat v nějakých krizových situacích, zaktivovat výjimečná cla, aby se ochránil nějaký sektor. A to je komplikované, protože všechny sektory v zemědělství nejsou tak exponované, nejsou tak citlivé na cla. Třeba obiloviny mocné, i mléko, i přes to, co slyšíme, také není. Mléko také není e, příliš tedy na to citlivé, protože dovoz je jenom 2% a potom vepřové téměř žádné dovozy, takže také to není e, citlivé pro e, e, tarify. Ale potom jsou velice citlivé sektory jako hovězí, a zde eh, asi by bylo velice těžké akceptovat snižování cel do budoucna nějakou významnou měrou, protože eh, to je produkce často, která je mm, propojena s konkrétními teritorii, územími v Evropě. A zde ale mm, návrh, eh, návrh komise eh, nepřichází s ničím novým. Eh, říká, že rozhodnutí VTO z roku 2008 stále platí. A já se ptám, jakou strategii EU by měla mít v situaci, když již nebudou ty exportní dotace. Inovovat, konkurovat prostřednictvím inovací, pohrávat si tedy s těmi, tady, s těmi úrokovými sazbami, tedy tamto přesto to řešit a Eh, naděje, ale je, že eh, trh, světový trh poroste a že někteří naši konkurenti, já myslím třeba Austrálii, ale i někteří historičtí konkurenti dnes již nejsou takovými konkurenti a nechávají, eh, nechává to místo našim nadějím takto. Další důležitý bod je akceptovat myšlenku, že exportní dotace e, byly užitečné právě v krizových situacích. A samozřejmě to, že již nebudou tedy exportní vývozní dotace do budoucna, tak to zcela ospravedlňuje strategii Evropské komise, tedy zachovat e, na nízké úrovni intervenční ceny. A teď e, nestálost cen. Na to nemáme jeden nástroj, jak to řešit. Musí být několik. Za prvé zásoby a e, tedy ty hm, strategické nebo bezpečnostní zásoby, o kterých se často hovoří, ale těžko je lze definovat. Prioritou, priorita musí být e, dána těm rozvojovým chudým zemím, kteří jsou čistými e, dovozci a kteří nemají dostatek potravin, tedy ty zásoby tam, kde ale ty dodávky potravin jsou snažší, kde panuje velký mezinárodní obchod, tak to je drahá věc samozřejmě a mm, všechny státy by měly eh, mít vlastní zásoby, to je jejich eh, tendence teď. Eh, druhá věc a zpráva Evropského parlamentu v tomto je zajímavá. Já si myslím, že je absolutně nutné, aby SZP byla rozpočtově flexibilnější. Flexibilnější, pokud je o rozpočet. Já vím, že to je technicky náročné, ale je to komplikované pro člověka z vnějšku vidět, jak ten rozpočet vůbec není flexibilní a tudíž není schopen reagovat na ty eh, proměnlivé situace. A já jsem nepochopil, že návrh komise vůbec nedává žádné argumenty, které by eh, měly přednost v tom smyslu, hm, že toto se nemůže udělat. A potom dále také v návrhu vůbec se nehovoří o třetí věci, a to je otázka variace produkce eh, těch energetických eh, plodin vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ceny mm, obilovin. Já vím, že to je velká otázka, především teď, když víme, třeba že ve Spojených státech, že 40 eh, kukuřice se používá na energetická paliva na eh, tedy ekologická paliva. Takže potom v rámci G20 se hovořilo o tom, že je třeba nějak omezit eh, finanční spekulace s zemědělskými komoditami a proto tady tak ta transparentnost je důležitá. Proto je důležité i mm, jak si limitovat eh, určit, nějakým způsobem vymezit tedy i ty intervence na trhu. Potom často o čem se hovoří, jsou, ta reziduální, jsou ty reziduální nástroje veřejných intervencí, tedy safety net, ta um, záchranná sítě. Vlastně poprvé od roku 1992 tato reforma vůbec nenavrhuje snížení intervenčních cen v nějakém produkčním sektoru. A já si kladu otázku, to, je, to jsme už na konci cesty a to znamená, dospěli jsme do toho konečného finálního bodu, který jsme si tak přáli v roce 92, aby tedy naše komunitární ceny byly stejné jako světové ceny, ale v tom návrhu komise se o tom moc neříká. Zachování této záchranné sítě, podle mého názoru to je odůvodněné eh, i vzhledem k potenciální situaci, která může nastat, tedy k potenciální krizi. Ale veřejná intervence na trhu je často málo ekonomicky efektivní, pokud ta krize trvá. A právě hm, tady je těžké tedy eh, rozhodnout, jaké by měly být ty limity pro veřejnou intervenci, ty prahové hodnoty. A ta veřejná intervence asi se bude používat málo kdy, protože mezinárodní ceny stoupají a protože i ceny, tak jak o nich se nyní rozhoduje, jsou daleko eh, nižší mm, než eh, výrobní náklady, které neustále se zvyšují. Sice ty záchranné sítě tady jsou, ale málo by se používají. V každém případě asi neovlivníme eh, rozdělování příjmu, distribuci příjmu mezi zemědělce, neovlivníme rozdělení bohatství v zemědělství hm, v EU. Je zřejmé, že eh, každá produkce asi nebude stejně citlivá na intervenční ceny, třeba 101 euro za tunu obilovin. To vzbuzuje úsměv na rtech zemědělců, ale v hovězí mase, tak ta, je, ta intervenční cena je tak nízká vzhledem k nárůstu výrobních cen, že to nahání strach zemědělcům a oni říkají, no co, doufáme, že vůbec snad nenastane někdy ta intervenční cena, protože je pro ně katastrofická. Máme sice ty záchranné sítě, ale otázka je, jak to použít, protože protože je třeba se na to podívat, že výrobní náklady rostou tak, že ty intervenční ceny jsou příliš nízké, jsou směšně nízké vzhledem k realitě života v zemědělských podnicích. A nyní ty nástroje pro řízení rizik. Zde máme velkou diskuzi na vnitřním trhu. Já bych řekl, že tato diskuze je ospravedlnitelná, protože to je užitečný nástroj, který jaksi je v čase platný, ale vůbec nemá žádný dopad na vývoj cen. Je to nástroj, který umožňuje zmírňovat eh, mm, a mm, předvídat tedy ty marže bez toho, aniž by to ovlivňovalo, eh, ovlivňovalo ceny. A potom je to nástroj, který ale neplatí pro všechny typy produkce. Je to zajímavější nástroj třeba, když Eh, jde o eh, určité typy produkce a eh, říká se, že to může být užitečné u tedy živočišné výroby, ale tam třeba ty nástroje jsou vítány. Jsou to nástroje, ale které nejsou známy všem zemědělcům, jenom některým kategoriím. Jsou to nástroje, kde musí být dělána určitá eh, eh, osvěta. Potom ty eh, pools, ty, ty fondy, vlastně, které se mohou vytvářet a, na, a o nich se hovoří teď po té, co byl proveden health check třeba u zeleniny a ovoce mm, v podstatě tam budou dost eh, užtečné, protože jiné neexistují ty nástroje. Potom to pojištění proti rizikům, změnám klimatu a podobně, to je zajímavý nástroj. Třeba ve Francii my jsme teď je začali vyvíjet po eh, health checku a máme, včera, před chvílí jsme hovořili o článku 68. Samozřejmě členské státy mají manevrovací prostor, aby řekli, zdali použijí ty mechanismy a přeorientují tu podporu a klademe si otázku také toho rozhodování mezi eh, jaký pod tím, jaký podíl by měl mít soukromý sektor a veřejný sektor. Potom máme zde moderní nástroje některé. Ten první, který podle mě je významný, aspoň ve Francii, možná to vidím po francouzsku, eh, to jsou tedy ty eh, obezřetnostní plány v zemědělství. Máme tedy fiskální politiky, které i přesto všechno úsilí a nástroje, které existují či neexistují ve Francii, tak jsou to fiskální politiky, které ale nemotivují zemědělce, aby e, se pustili do těch úspor, aby si šetřili tady na ty krizové situace, aby byli obezřetní a e, nevždy investují do nástrojů, které generují hodnotu. A například ve Francii hodně se diskutovalo o tom, že třeba v roce 2007-2008 zemědělci měli dobré ceny, ale oni radši, aby neplatili daně, tak investovali více, než bylo nutné. A samozřejmě to je potom problém pro ně. Takže u těchto nástrojů je třeba jít rychleji a je dále samozřejmě. A také, když si klademe otázku eh, v delším horizontu, a to jsou ty pomoci, protože oni dostávají pomoci v daném roce, oni je deklarují eh, v, v daňovém přiznání za rok N a třeba by mohli převést do roku N plus 1, proč ne? tak, aby zemědělci e, lépe se adaptovali e, té nestalosti cen. Nástroje, e, o kterém se hodně hovoří, to je pojištění příjmu. Třeba tady jsem si četl, co se děje v Kanadě a vždycky rádi se inspirujeme ti, co funguje někde dobře. A já říkám ano. A proč ne? Proč ne? Proč nemít takový nástroj, který jinde je? A příloha dvě eh, dohody z Marrakeše nám umožňuje použít tento nástroj. Proč bychom se zbavili nástroje, který umožňuje snižovat rizika? Eh, eh, tedy mm, nestabilní příjmy, tok příjmu. V Kanadě to je hezký příklad, který je třeba prostudovat a samozřejmě nemůže to být nějaký fakultativní systém, Eh, který by byl na úvaze eh, členského státu. Ale já bych řekl, mm, další důležitá věc, samozřejmě vždycky ten problém je v detailu. Ono, mm, než Eh, tedy zamítneme tento nástroj pojištění příjmu zemědělců, protože hodně se o tom hovoří v literatuře, že pro je to příliš drahé, no tak je třeba to zlevnit. Je třeba si klást otázku zase toho rozhodování eh, mezi tím podílem veřejného soukromého sektoru a já jsem si četl různé modely, simulace v dokumentu komise, kde se ukazuje, že eh, toto téma lze vidět z různých úhlů a protože budu respektovat čas, tak uzavřu dalším významným bodem a aspoň pro francouze, eh, protože mm, my se těžko loučíme s kvótami na mléko, pro nás to je velice důležitá věc. A takže já jako ekonom bych řekl, já jsem a říkám to upřímně, já málo kdy jsem byl spokojen, když jsem viděl eh, ty argumenty, proč chtít to či ono. Když jsem viděl ty různé návrhy a texty Evropské komise, kdy se hovoří o světovém trhu a je třeba se přiblížit eh, světovému trhu, pardon, to chápu, ale eh, v těch analýzách za těch 25 let fungování kvót, tak tam nemáme na stole E, něco, co by skutečně mm, popisovalo slabé a silné stránky. Já myslím, že tam ty silné stránky budou aspoň dvě. Ta hlavní silná stránka kvót je, že to je nástroj velice efektivní pro kontrolu, na, pro kontrolu nabídky za nejnižší náklady. Nestojí to moc peněz. A druhá výhoda kvót na mléko Eh, to je, že ty kvóty mají různý eh, význam tedy pro eh, různé členské státy a umožňují propojit ty kvóty tedy s těmi pozemky, s těmi hospodářstvími a samozřejmě tady to vnímání těch kvót se liší, protože ty praxe jsou různé v členských státech a ve Francii, i když ty kvóty neumožnily tedy snížit počet zemědělců, tak mm, pro určitá území byla prospěšná. To jsou ty výhody, ale jsou zde i velké kritiky kritiky a ty kritiky jsou následující. První kritiky je, že eh, to ne, nerozděluje optimálně zdroje. Umožňuje to uchovat při životě ty zemědělce, kteří by jinak neexistovali, kdyby v trh fungoval normálně. Druhá věc je, je to umělé zvyšování nákladů, výrobních nákladů, protože kvót ty e, v podstatě e, s těmi se jakoby obchoduje, i když všude to tak není. Potom je to příliš rigidní systém e, ve světle mezinárodního trhu a tady také. O tom se diskutovat, můžeme s tím jít dále a třeba máme i země v Evropě, kterým se podařilo vyvážet a dobít svět i se systémem kvót, které aplikovali tedy jinak, ale potom systém kvót je nástroj minula. Ano, to chápu, tento argument, protože kvóty na mléko to je e, čistě atypická věc nyní. A co tím si říci, je, že zde velice správně existují argumenty pro i proti e, kvóty na mléko. A uzavřel bych těm, mm, e, jaká jsou rizika a výhody, když zrušíme kvóty. Akceptujme myšlenku, poněvadž již bylo přijato dávno rozhodnutí, že kvóty budou zrušeny, takže první věc, je zde naděje, že trh poroste a že budeme moci my v Evropě více profitovat eh, právě z toho, eh, že eh, tedy tento trh se bude rozvíjet. Potom kvóty, tedy ty smlouvy, ty smluvní podmínky a ty smlouvy hm, věci úplně nezmění. Jsou užitečné, ano, a možná, že někdy jsou tam příliš velké naděje vkládány do těchto smluv větší než realita, která potom bude. A za třetí, eh, ty ceny musí být vyvážené mezi nabídkou, poptávkou a zrušení kvót bude znamenat, že se začne rozvíjet nabídka v Evropě, protože, jak to vidíme, řada zemí se již připravuje a řada zemědělců se připravuje na konec kvót a někteří budou moci vyrábět více než teď, když se zruší kvóty, samozřejmě eh, s tím, že ale eh, ty ceny budou nižší. A za druhé, mm, s tím, že Eh, zítra, co bude určující, budou eh, ty výrobní náklady a výkupní ceny. To je zásadní v těch, eh, tedy, v těch různých tedy zónách, kde podmínky jsou méně příznivé, tak to je zásadní, protože tam je velká koncentrace nabídky v těchto oblastech. Tak těžko si lze představit, že se tam zruší kvóty a přesto, že se tam začne, bude nadále vyrábět, vyrábět mléko. Takže tady na tyto zóny, na tyto nepříznivé zóny by se měly zaměřit veřejné prostředky. Děkuji, velice zajímavé, co řekl pan je Určitě on se dotknul bodů, se kterými my všichni souhlasíme. A nyní velice rychle poslední. Pan profesor Jambor, který bude hovořit o rozvoji venkova a prosím, respektujte čas, protože máme zde celou řadu zájemců o slovo a bylo by dobré, aby naši experti mohli ještě také zareagovat. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Je pro mne velkou ctí, že mohu oslovit toto fórum na vysoké úrovni, abych pohovořil o budoucnosti společné zemědělské politiky. Doufám, že uvidíte moje diapozitivy. Here you can see an outline of my presentation. Tady vidíte nástěn mé prezentace, eh, která vychází z logiky eh, mé přípravy. První část eh, prezentace se zaměřuje na sdělení Evropské komise, zatímco část druhá se zaměřuje na úlohu budoucnost společné zemědělské politiky a pak budou následovat komentáře. Z Společná zemědělská politika je předmětem diskusí tak, aby eh, se dokázala postavit novým výzvám a zároveň připravit se na nové finanční období. Komise vždycky sehrávala důležitou úlohu při formulaci zemědělských politik v Evropě a tím, že loni v listopadu vydala sdělení, eh, přispěla výrazně probíhajícím diskusím. Chtěl bych zdůraznit, že sdělení je nastaveno eh, na to, aby proběhlo v složitém eh, politickém prostředí. Hrají tady roli celá řada dalších aspektů. Měli bychom brát v úvahu strategické aspekty, eh, když uvažujeme o budoucí společné zemědělské politiky. Sdělení poukazuje na tři hlavní výzvy nebo úkoly. A z trvale udržitelného hlediska je lze rozdělit na e, úkoly ekonomické, ekologické a socioteritoriální. K plnění těchto úkolů je potřeba splnit pracovní cíle, které jsou také ve sdělení zmíněny. Máme tedy výzvy pracovní cíle a pak návrhy. A v následujících minutách budu analyzovat uh, konzistentnost mezi návrhy a e, obecnými úkoly nebo výzvami. Zda se tedy podaří e, ty předem definované úkoly splnit. Pokud jde o konzistentnost návrhů při plnění hospodářských úkolů, tak cíl zabezpečení dodávek potravin by měl být plněn i z hlediska bezpečnosti potravin, stability trhu a fragmentace eh, potravinového řetězce. Jak řekli moji předřečníci, eh, tato oblast si žádá velkou diskusi, ale nebudu do ní zabíhat, jelikož to už bylo ošetřeno mými předřečníci. Co se týče konzistentnost při plnění ekologických úkolů, samozřejmě zaměřujeme se především na vytváření veřejného blaha, eh, zelený růst a zmírnění změn klimatu stále zůstávají takovými kliše aniž by přinesly konkrétní kroky. Nicméně eh, poskytování ekologických hodnot v Evropě zatím má velké mezery, eh, kde bych také poukázal na dostatečnost měřicích metod. Nelze přesně kvantifikovat hodnotu krajiny nebo hodnotu biologické rozmanitosti v Evropě. A je také nejisté, zda Eh, veřejné eh, blaho nebo veřejné statky mají stejnou hodnotu po celé Evropě a zda bychom pro jejich ochranu měli uplatňovat stejné strategie. A politiky pak je také otázka toho, kdo bude hodnotit a na jakém základě. A na základě toho se můžeme ptát, zda daná politika nebo strategie byla úspěšná nebo ne. A pokud nemůžeme měřit výsledek, eh, nejsme si zdaleka jisti, za co jako daňoví poplatníci v Evropě vlastně platíme. Pokud se týká konzistentnosti ve splnění socioteritoriálních úkolů můžeme eh, dojít k závěru, že návrhy v oblasti rozvoje venkova jsou poměrně vágní. Ehm, jinak tady platí eh, to, že je potřeba zvažovat několik návrhů, například podpora zaměstnanosti na venkově, zdokonalení venkovské ekonomiky a diverzifikace a zlepšení podmínek pro malé farmy. Zůstává nejasné, jaké konkrétní metody komise navrhuje ke splnění těchto hlavních úkolů. Zdá se, že komise si neuvědomuje, jak, jak rozrůzněná je struktura hospodářství v členských státech. Eh, například eh, existuje eh, celá řada farem, které jsou částečně podporovány a které jsou rozdílné a zároveň výrazně odlišné od takzvaně malých farem v EU 15 velice těžko můžeme tato hospodářství srovnávat s kategorií malých hospodářství v EU 15. A co se týče eh, úkolů pro budoucnost, eh, důležité je, aby si zemědělská politika tyto aspekty uvědomila, aby byla diferencovaná, aby nenabízela nějaké paušální řešení. Obecně tedy platí, že návrhy a úkoly jsou jenom částečně konzistentní v tom sdělení s tím, že obecné úkoly e, jsou výrazně definovány, zatímco návrhy řešení problémů jsou, zůstávají v obecné akademické rovině. E, nyní bych se rád zaměřil na druhou část svého vystoupení, která se věnuje úloze Eh, rozvoje venkova v budoucnosti společné zemědělské politiky. Tady skutečně eh, jsou podstatné mezery, pokud se podíváme na sdělení komise. Rozvoj venkova v druhém pilíři eh, je nedostatečně oceněno především myšlenkou ekologického komponentu v tom prvním pilíři. Nicméně seznam témat se rozšířil a zahrnuje je dnes také inovace a řízení rizik jakožto součást rozvoje venkova. Nicméně řada aspektů tady chybí. A ty můžeme rozdělit do kategorií budoucích priorit, hodnocení politik eh, rozvoje venkova a rozpočtových aspektů. Ehm, a teď se budu věnovat těmto aspektům podrobně. Pokud jde o budoucí priority, tak eh, hlavní eh, titulky odrážejí osy eh, rozvoje venkova, ačkoliv ten výraz osa ve sdělení sám obsažen není. Zdá se, že nedojde k zásadním změnám v budoucích prioritách rozvoje venkova, ale jsou pochybnosti o tom, jak eh, bude možné eh, rozpočtové dávky k těmto prioritám přiřadit. První dva obecné cíle mají prioritu formou programu k té druhé ose. Ta druhá osa není ošetřena dostatečně a velkým zklamáním je například skutečnost, že jedno z nejakutnějších témat Eh, ve venkovských oblastech, konkrétně chudoba na venkově, není vůbec zmíněná v celém sdělení. Chci zdůraznit, že zmírnění chudoby ve venkovských oblastech by mělo být klíčovou prioritou eh, v politikách rozvoje venkova tím, že by eh, měla být snížena mezera mezi příjmy ve městech a na venkově. Tato mezera zatím v posledních letech v Evropě rostla a roste. Pokud jde o politiky rozvoje venkova, jejich hodnocení, někteří kritizují současný systém na základě rámce monitorování a hodnocení. Tady bych zdůraznil neúčinnost měření kauzality a načasování současné systémy nedokáží zodpovědět na otázku, mm, proč a jak se co dělalo, současné ukazatele nám pouze sdělují, k čemu došlo ve venkovských oblastech, proto logicky potřebujeme přesun k hodnocení, které se bude zaměřovat na výsledky především výsledky politik a strategií na základě měřitelných cílů a na základě zpětné vazby politikům a politickým činitelům. V textu sdělení se předpokládají cíle na úrovni programů, ale jejich konkrétní realizace zůstává nejasnou. Já bych doporučil, aby cíle pro celou EU byly stanoveny eh, jakožto celoevropská priorita, měly by platit pro celé oblasti, zatímco programové cíle by se měly zaměřit na místo, vhodnost a měly by být vždycky propojeny eh, s odpovídajícími opatřeními. Abychom co nejlépe splnili eh, dvojí povahu cílů, domnívám se, že systém hodnocení ven, rozvoje venkova by se měl do budoucna změnit tím, že se bude aplikovat metoda dvojího měření, takzvaného makropříkumu, eh, průzkumu, tedy mikro a makro přístupem, eh, které budou pracovat s agregátním, respektive dezagregovanými eh, ukazateli. Současné makroukazatele by měly být zachovány, ale je zcela jasná potřeba revidovat současné ukazatele, abychom co nejlépe splnili nové cíle pro EU, cíle programové. A logicky se také objevuje jasná potřeba vytvořit takzvaný mikropřístup, který použije eh, případové studie jednotlivých regionů, aby byly definovány regiony a určena kauzalita, tedy aby byly objasněny okolnosti toho, kterého vývoje. Jedině tato dualita měřících metod nám umožní postihnout celý obraz se situace ve venkovských oblastech v Evropě. A pokud jde o poslední téma, rozpočtové obavy. Zdá se, že eh, rozpočet ZP eh, se sníží v budoucnu na základě rozpočtové revize. Dojde tak tedy k restrukturalizaci zdrojů podle pilířů a členských států. Myšlenka posunutí několika nástrojů z druhého pilíře do pilíře prvního kterou, pak, po které by následovala rekonfigurace rozpočtových alokací. Nicméně realokace zdrojů je také potřebná. Rozhodně pro členské státy, vzhledem k tomu, že současné rozpočtové příspěvky jsou nevyvážené a jsou pouze výsledkem dohod z minulosti které by měly být ukončeny, protože nejsou trvalé udržitelné. V textu sdělení také najdeme zmínku o možném využití objektivních kritérií a jsem přesvědčen, že bychom měli mít objektivní kritéria, která jsou jasná, a to je také to, co si žádá daňový poplatník v Evropě. Je poměrně obtížné nalézt konkrétní ukazatele, které by eh, nejlépe splnili eh, tento požadavek na objektivní kritéria, ale dovolím si doporučit, aby eh, otázky jako zemědělská plocha, eh, systém Natura 2000 a HDP na hlavu byly použit jako hodné ukazatele, protože jsou dobře nastavené, všechny se dají stejným způsobem měřit po celé Evropě a zároveň eh, odráží trvale udržitelné kategorie hospodářské Eh, ekologické a sociální problematiky a zároveň eh, odráží rovnost a rovnoprávnost v Evropě. S rozpočtovými obavami souvisí také místo eh, rozvoje venkova v politickém rámci EU padají jasné argumenty pro to, aby zemědělská politika si ponechala oblast rozvoje venkova, ale jsou také argumenty pro to, aby se to přesunulo do oblasti politiky soudržnosti. Proto si myslím, že celé tyto debaty jsou neúčinné, vzhledem k tomu, že lidé ve venkovských oblastech se snaží dosáhnout zlepšení životních podmínek a je jim jedno, odkud finance přijdou. Proto bych doporučil, integrovat všechny politiky související s venkovem pod společným zastřešením tím, že by vznikl nový fond, který by zvýšil efektivnost programu rozvoje venkova, snížil by současné eh, duplicity fondů a zajistil by lepší koordinaci všech těchto politik a strategií. Současné programy pro rozvoj venkova jsou totiž řízeny několika úřady a institucemi státní zprávy v různých státech a nedošlo k jejich integraci eh, pod nějakou hlavičkou rozvoj venkova nebo venkov. A toto zastřešení by zajistilo lepší koordinaci fondů zaměřených na rozvoj venkova v EU. Na závěr tedy bych rád zdůraznil, že zatím je předčasné definovat úlohu rozvoje venkova v budoucí společné zemědělské politice, ale rozhodně jsou určité závěry, k nímž jsem zatím došel. V první části své prezentace jsem zdůraznil, že, první, že vzdělení eh, eh, neobsahuje dostatek detailů a že také eh, návrhy neodpovídají stávajícím problémům a úkolům. Zároveň tady působí institucionální faktory, které musíme mít na paměti úloha rozvoje venkova je v druhém pilíře podceňována, to však neznamená celkové snížení významu rozvoje venkova co do politika, strategií a existuje totiž několik nástrojů druhého pilíře, které by mohly v budoucnu eh, pomoci v této oblasti. Nepředpokládají se žádné zásadní změny priorit, ale chtěl bych zdůraznit, že právě chudoba patří k nejpalčivějším tématům dneška a měli bychom se jí věnovat. Hodnocení politiky rozvoje venkova podle mého názoru by se mělo zaměřovat na výsledky e, s jasně stanovenými cíly, které jsou dvojí povahy a také s metodikou měření restrukturalizace rozpočtových zdrojů by měla vycházet z objektivních kritérií. Eh, například zemědělská eh, plocha, Natura 2000 eh, nebo HDP na hlavu, to by byly dobré ukazatele. Integrace všech politik pro venkov by měla proběhnout pod společným zastřešením tím, že by vznikl nový fond a tím by se zvedla mm, efektivnost současných programů a zároveň by se e, snížily duplicity, které dnes existují. A v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit, že budoucí společná zemědělská politika by si měla uvědomovat e, rozmanitost zemědělství v EU a současně by měla doka- zat fungovat diferencovaným způsobem a nenabízet jednotné paušální řešení pro celou Evropu. To je ode mě všechno. Děkuji.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 Takže ještě jednou děkuji našim hostům. Skutečně děkuji za tato zajímavá vystoupení, která byla velmi rozdílná, velmi pestrá. A pro nás to je opravdu užitečné, protože nakonec budeme muset rozhodnout. A proto je pro nás důležité vidět rozdílné aspekty. Demokracie konec konců znamená najít rovnováhu bod rovnováhy, kompromis. Nyní předám slovo zpravodaji, panu Desovi. Prosím, máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně, zpravodajové a milí odborníci. Dnešní slyšení, jak již paní předsedkyně řekla, nám přineslo určité nové nápady, zamyšlení a bylo skutečně produktivnější než, podstatně produktivnější než poslední e, slyšení. Já jsem trochu znejistěn, e, nejsem si úplně jistý některými výroky. E, pan Tamman hovořil o tom, co to znamenají veřejné statky, hovořil o tom také Eh, další a také o tom, kam máme tyto veřejné statky zařadit. Já jsem ve, svých, eh, ve svém zprávě uvedl úvahy, úvahy, které se týkají ekologických opatření a na rozdíl od komise nepatří podle mě do prvního pilíře, ale do druhého pilíře. A důvod je ten, že se domnívám, že tam jsou mnohem cílenější a můžeme je cíleněji odměnit, než abychom je paušálně zařadili do prvního pilíře, pak je možné je hodnotit pouze paušálně. A není to správné, protože mezi opatřeními jsou rozdíly. A my musíme dbát na to, aby e, tato reforma agrární politiky nebyla pro naše zemědělce zase dalším administrativním břemenem, e, novými administrativními systémy, systémy dohledy, dohledu. A tím pádem novými, nové sankční mechanismy. A proto se tedy znovu obracím s otázkou na odborníky a s prozbou, aby se zasazovali o to, aby, mezi, aby do prvního pilíře, kam patří eh, obecná plnění, a aby ve druhém pilíři byla ta opatření, jako jsou veřejné statky, nebo které se týkají veřejných statků, a aby to odpovídalo plnění eh, zemědělce, které skutečně odvede, aby mohlo být to honorováno. Pokud jsem pana profesora dobře pochopil, eh, pokud dojde k přesunu do druhého pilíře, tak nemůže dojít ke spolufinancování, ale musí to proběhnout bez spolufinancování. A mě by zajímalo, jak hovořil poslední řečník, hovořil se o společen, o rámci společenství, tak my se domníváme, že oblast zemědělství by měl zůstat nadále oblasti zemědělství. Ale my zde potřebujeme samozřejmě spolufinancování. Já nevím, odkud třetí řečník pochází, ale já sám jsem z oblasti, kde 40 let eh, byla tato oblast zaostalá v Německu a dostala se dopředu, eh, došlo k pokroku pouze díky zlepšení infrastruktury. A nyní máme v Evropě oblasti, kde je chudoba, kde se lidem stále nedaří. A moje dlouhodobá prozba a požadavek je, abychom v těchto oblastech investovali do infrastruktury. Samozřejmě to může proběhnout ve spojení s, s, v, s rozvojem venkova plus strukturálními opatřeními. Kromě toho mám ještě otázku eh, na názor odborníků na budoucnost a eh, zjednodušení celého systému. Já jsem se ve své zprávě snažil to zjednodušení popsat a eh, poznamenal jsem, i když jsem s tím měl určité obtíže ve své zprávě, zjistil jsem, že to sdělení komise je v mnoha oblastech velmi, velmi vágní není úplně vhodné jako základ, na kterém by parlament mohl stavět. A proto chci svým kolegům říci, že jsme, eh, že také neseme odpovědnost. A to přece neznamená, že bychom nyní mohli sestavit opět vágní zprávu jako komise. Já si myslím, že bychom měli být precizní ve své zprávě, já se o to každopádně budu eh, pokoušet než to dám k překladu ještě. Zpráva by měla být podrobnější a určitě bude podnětem k diskuzi. A v žádném případě nechci zprávu, která by byla povrchní, která by sice se těšila velkému souhlasu v parlamentu, ale byla by povrchní. A podle mne naší odpovědností je, a to je opět moje otázka na odborníky, za to hodnotí stejně, tak já si myslím, že my jako parlament musíme nyní jasně říci, kde tedy půjde ta linie, aby komise měla dobrou předlohu pro legislativní proces. Děkuji. Děkuji, Alberte. A nyní začneme Luisem a poté Dorfman. presidente. Eh, eh, Pane předsedo, děkuji. Děkuji nejenom za vystoupení odborníků, a určitě jejich prezentace jsou velmi užitečné pro diskuzi eh, k naší zprávě kolega Dese. Ale já mám nyní problém, který mě primárně zajímá. Je to otázka, která je podle mě zásadní a je to nový systém plateb. Pan Kangerman nám předložil svou práci a uh, já mohu, chtěl bych projevit svůj nesouhlas a chtěl bych se eh, zeptat, zda můžeme dostat nějaké objasnění. Pan Tangerman uvádí, pokud jsem správně pochopil, že jednotná platba neslouží veřejným statkům. To znamená, že model e, zemědělské politiky za ložní na druhém pilíři není spolufinancován a s tím samozřejmě nesouhlasím je zapotřebí mít potravinovou bezpečnost potravin, ekologickou stránku, eh, teritoriální aspekty, jako je podpora znevýhodněných oblastí. A podporují tedy model, kdy instituce společenství se eh, ho podpořily již v minulých letech. A model, o kterém hovořil odborník, může být legitimní, například, který by mohl být legitimní v VTO. Já bych tedy chtěl, aby nám odporní odborník tuto eh, perspektivu potvrdil, zda to může potvrdit. Eh, toto téma určitě bude vyžadovat eh, hlubší diskuzi z naší strany. A pokud budeme tímto směrem, tak nevidím budoucnost vás, Please. Ano, já se také domnívám, a pan zpravodaj to již řekl, že dnes jsme si vyslechli velmi zajímavá vystoupení. Eh, možná, že bylo řečeno to, co jsme my již vlastně věděli. Eh, zejména podnětné pro mě bylo to, co řekl pan profesor Tangerman a jeho poměrně jasné eh, výroky. Do druhého pilíře agrární politiky bychom měli dát to, co tam patří. Například greening, proč bychom to měli najednou dělat v prvním pilíři? Bylo by přece mnohem rozumnější se pořádně podívat na současnou politiku a co se děje eh, v druhém pilíři a souvisí s životním prostředím. Některé členské státy, 95 eh, z veškerých svých prostředků vydávají pod prvním pilířem a vypadá to, jako kdyby druhý pilíř neexistoval. A ochrana životního prostředí tím pádem vůbec v zemědělské politice neexistuje. A vůbec to nejsou státy, které by neměly problémy například s pitnou vodou nebo jinými problémy. A proto je ta otázka tedy na místě, zda bychom ten současný eh, program, ekologický program, nemohli eh, zesílit, eh, aby, nebyl, aby byl povinný a ve druhém plíři. Myslím si, že bychom se tím měli zabývat, také tím, jestli bychom měli současný model více vyvinout a Plně souhlasím s panem profesorem Takermanem. Neměli bychom eh, věci mísit dohromady. Pan profesor to zcela jasně uvedl. Nejde o flat rates pro drobné zemědělce. Nechceme ani eh, administrativní břemena. Možná, že bychom měli podniky. Možná bychom se měli e, zamyslet, zda ty platby nemají proběhnout třeba jednou za pět let. Musíme se o tom promluvit ještě se stínovými zpravodaji a promyslet se, jak by to mohlo být efektivnější. A poslední bod k poslednímu řečníkovi. Já se skutečně domnívám a vítám že se zde ukázal téma venko, venkova a v tom třetím projevu se mi skutečně eh, líbilo to téma stárnutí v oblasti venkovy. Zdá se, že to je téma, které se u komise vůbec neobjevilo a také my o něm diskutujeme velmi málo a podle mě je to velmi téma, které se zaslouží naši pozornost. Děkuji, Alberte. Pan Sikiresky. ja myślę, że szkoda, że jest mało czasu, bo naprawdę jest o czym myśleć i rozmawiać. Já bych rád, kdybychom měli více času, protože hodně o čem diskutovat po té, co jsme si vyslechli prezentace. Přečetl jsem si některé zprávy, publikace od pana profesora Tangermana. Přál bych si tedy více času. Teď k tématu samotnému. Je pravda, že mezi eh, těmi hm, výzvami jsou některé, které nejsou jasně vymezené. Některé eh, hm, se týkají eh, toho, že naše výdaje musí být legitimní vůči veřejnému návrhu. My všichni chceme tedy, aby všechny ty naše návrhy šly tou cestou, zelenou cestou. Tady není jiná volba to je konkrétní politická situace a mm, jsou tady jasné údaje, jako příjmy zemědělců, stárnutí a zachovat si úroveň plateb pro tyto farmáře, to je eh, signál stability naší zemědělské politiky. Já vím, že musíme zachovat tyto úrovně z mm, pohledu historického eh, pro, těch, star, pro tu starou patnáctku, to platí, ale pro těch nových 12 států ta perspektiva, ta historická perspektiva je jiná. A pokud tedy chceme zachovat ty úrovně plateb, tak eh, také musíme změnit náš rozpočet. Rozpočet musí být flexibilnější a pokud chceme plnit cíle. Je zde ale jeden problém. Máme trochu odlišné cíle, mm, jak si v rámci e, e, rozvoje venkova, změn klimatu a mm, zemědělství. To znervozňuje daňové poplatníky zemědělci mohou dostávat prostředky nejenom z Fondu zemědělské politiky, ale i z dalších, pokud plní ty jiné cíle ještě. Děkuji, to bude stačit. Eh, Kalinovský. Kalinowski, Pan Kalinowski, Pane... Znáte všechny prezentace dzisiejsze. Já chci poděkovat všem expertům za zajímavé prezentace, ale já bych zmínil jeden takový přístup, který jsme tady slyšeli od pana profesora Tangermana, když se zamýšlel nad budoucností SZP a on nám představil vlastní hodnocení e, sdělení Evropské komise. Je třeba si uvědomit, že konkurenční charakter, konkurence, schopnost našeho zemědělství se oslabuje neustále. Nejsme schopni vyhrát závod vůči našim protivníkům na světových trzích. Otázka je, zdali je zde vůbec nějaký manévrovací prostor, zdali lze nalézt nějaký kompromis. Pokud chceme modernizovat, pokud chceme být konkurenceschopní, to je jedna stránka mince, ale na druhé straně chceme být sociálně naladění a eh, ekolog, ekologové chceme být eh, přátelští vůči životnímu prostředí. Pokud eh, se vzdáme té eh, bitvy a ne, nebudeme hledat kompromis, no tak opět prohrajeme, alespoň na příštích sedm let, pokud jde o přímé platby. Ať jsme z nových členských států či ze starých, tak stejné platby neznamenají eh, spravedlivé platby přece máme eh, velké odlišnosti mezi regiony v Evropě. Máme horské oblasti nebo na jihu, na severu, mm, eh, různé klimatické podmínky. A potom máme i zprávu, kterou jsme odhlasovali v EP, kde se hovoří o objektivních kritériích, ale my je ztrácíme ze zřetele, my na ně zapomínáme, my bychom měli mít a hledat objektivní kritéria. Pan profesor Tangelman také zmínil tu koncepci aktivního zemědělce. To je vynikající myšlenka k zamyšlení. To musí být ten, kdo vlastní půdu a pracuje na ní, obdělává ji. Pracuje na ní samozřejmě, může si ji pronajmout, ale pokud si propachtujete a dostáváte ty peníze na hektar půdy, tak to je problém. A to je třeba velký problém v Polsku u nás. A potom, jak eh, bychom měli rozdělit peníze mezi prvním a druhým pilířem. Tady existují velké rozdíly mezi starými novými státy. Někteří říkají, že by to mělo být 80 k 20 Já myslím, že by to nemělo být rozhodnuto jednou provždy. Je třeba vždycky vzát do úvahy i ty e, rozdíly zemědělství v Evropě, které existují. Pan Reimers? Pan Reimers, ano, děkuji. Já mám tři drobné komentáře. Jednak e, se hovořilo o problematice spolufinancování a paní odborníci mají možná nějaké návrhy jak by bylo možné posílit kofinancování pro lepší rozvoj venkova. A musíme udělat něco, to je jasné, o tom není pochyb. A za druhé jsem chtěla říci, že zemědělci se možná lépe přizpůsobí klimatickým změnám než změnám demografickým myslím, že to bylo podceněno. A to tempo demografických změn je skutečně závažným problémem. A právě v oblasti venková je to tempo ještě výraznější. A proto je pro mě ten druhý pilíř důležitý a je důležité, aby tam skutečně byly prostředky, které by podpořily struktury na venkově. To znamená eh, aby byli podpořeni zemědělci, kteří jsou na venkově sami. A dále musíme dávat pozor na to, abychom při všech našich cílech a při všech programech tak eh, abychom se nepřehletili, protože když budeme mít eh, příliš mnoho věcí na programu, tak potom eh, nebudeme se moci zaměřit skutečně na jednu konkrétní věc. To znamená, neměli bychom mít to zaměření příliš široké. Děkuji. Děkuji. Pan Mňo a prosím o rychlost. Eh, protože pokud nebudeme mluvit rychle, tak nebude čem poroznout. Děkuji, pane předsedo. Jenom k pilíři dva se chci vyjádřit, protože ten se hodně zneužívá. Máme 50-60 příkladů, dám jenom tři ale. Eh, takže zelená, eh, zelená, zelené brambory propagovat ve Švédsku, no tam to přece nepotřebují. Potom platit peníze 6-7 tisícům španělských podniků, které neexistují té mrhání penězi. Na plenárce v minule jsem zmínil eh, ty eh, maďarské psy, eh, kde v Maďarsku se věnují velké prostředky na zlepšení jejich života. Sice peníze se dají, ale jejich život se nezlepšil. A potom problém na venkově. Jak pomoci? Eh, ano, za, eh, pracovní místa, hm, bezpečnost a zabezpečení tedy práce a sociální eh, hm, podmínky. Takže proč nepoužít hm, pilíř 2 na, to, na tu zaměstnanost? My máme podobný režim ve Spojeném království. Životní prostředí, ano, tedy že spalovny dotované tedy v těch zemědělských podnicích a potom máme potom Eh, potom eh, tedy ty skladovací kapacity třeba pro to vepřové, to je další eh, dobrá investice a teď tedy, mm, tedy potom otázka bezpečnosti práce, tedy, tedy modernizace, nevím, elektrovedení, potom používání těch ochranných tedy masek a potom helmy na hlavě nebo mobilní telefony pro všechny, kteří pracují na venkově. Martin Ošlink a potom další kolega. Pouze stručně dvě otázky. Já jsem úplně správně nepochopil, mm, když jste hovořili o tom, že bychom měli to přesunout do druhého pilíře, tak není to nekompatibilní, neslučitelné? Hovoříte tedy, se vytevřete proti prvnímu pilíři, ale nevím, jestli to skutečně padá, spadá pod druhý pilíř. A um, víte, že platit za jednotku, která je veřejně prospěšná, jak kam to mám zařadit? To je přece složitá otázka. A já úplně nechápu, co to znamená systematicky. Když eh, eh, druhý pilíř bude ekologický a chceme tím něco napravit, tak eh, trochu narušujeme ten systém, který jsem, jak jsem ho pochopil, ze strany komise. My se musíme věnovat eh, obecně agrární politice, která usiluje o udržitelné zemědělství. A nejenom v rámci druhého pilíře, jako nápravu něčeho. Děkuji, Martine. Pan Kaliente. Paldies, prezident Kungs. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci promluvit o přímých platbách pro lotyšské zemědělce. To má velký význam. Jak už tady zaznělo, eh, není zřejmý smysl těchto plateb v Lotyšsku. Řada zemědělců nevnímá Eh, společnou zemědělskou politiku jako něco jiného než tyto přímé platby. Samozřejmě musí být konkurenceschopnost a hospodářská soutěž, ale v současné době eh, nám ne, nenabízí ten nový návrh alternativu. A my bychom doporučovali jasnější systém eh, s tím, že přímé platby by se snížily, členské státy by to museli vyvážit když hovoříme o 75% eh, průměrných plateb, když hovoříme o tom, že maximum by mělo být 120 abychom nabídli podíl flexibility, samozřejmě potřebujeme objektivní kritéria. Eh, eh, když se hovoří o rozvoje venkova, tady už o tom promluvil pan Jambor. Hovoříme tedy jednak o hustotě osídlení, počtu obyvatel, ale také o dostupné eh, půdě v těchto oblastech. Pokud bychom chtěli totiž udržet zemědělskou půdu, musíme udržet také úrovně produkce, což zahrnuje technické aspekty, Eh, a další, ale na to si ráda vyslechnu názory expertů. Yes. máš slovo. Musíme vnímat rozdíl mezi prvním a druhým pilířem a přesně tady to je to bitevní pole, na kterém se pohybujeme. Za prvé, tady zazněla možnost oddělit přímé platby Eh, od jiných eh, přímých pladeb, kdy třeba jste měli eh, krav, tele a od těchto zvířat se vždycky odvíjela platba, zatímco pak vznikla jednotná platba na farmu, na hospodářství. Mělo by to pod pokračovat, nebo to by se mělo nějak změnit? Nemůžeme i nadále od roku 2013-14 začít s jiným systémem. Měli bychom použít jiné referenční hodnoty, aby se fondy rozdělovaly lépe. A pak si kladu otázku, a možná se mílím, že eh, třeba dojnice nebo eh, hovězí maso a podobně jsou vlastně odděleny. A, nebo se mílím. A jak vnímáte eh, tuto budoucí zemědělskou politiku. Měla by eh, se zaměřovat jenom na zemědělství, neměla by se stát politikou sociální ani ekologickou. Děkuji Jamesy a závěrem paní Rodus. Děkuji, pane předsedo. Já chci také eh, srdečně poděkovat za ty velmi zajímavé eh, přednesy. A mám otázku na pana Tagermana. Pane profesore, jste poměrně jasně řekl, že pochybujete o přímých platbách a říkáte, že přímé platby nesouvisí přímo eh, s, s potravinou bezpečností. A já mám tedy otázku. Eh, v některých oblastech eh, dochází k stále silnějšímu vystěhovávání a chceme tedy zachovat nepřímou platbu? A druhá otázka je, uvedl jste, že také vysoké ceny souvisejí s přímými platbami a alespoň v Německu je to 11 které jde na eh, výživu. Já to nepovažuji za příliš vysoké číslo, přesně naopak. A dokonce bych byla radši, kdyby na to šla eh, větší částka na správné stravování a správnou výživu. A velmi zajímavé bylo to, když jste uvedl, že je to pochopitelné, ale eh, musí být proveden test příjmu prostředků Můžete to vysvětlit? Můžeme to porovnat s určitou eh, sociální podporou v Německu, což znamená, že každý zemědělec musí popsat, eh, jaká je jeho finanční situace, jaké má příjmy. Jak to chcete technicky realizovat? Děkuji. Děkuji, já se omlouvám, eh, zejména tlumočníkům. Skutečně máme málo času, takže Nyní mají slovo naši tři odborníci pro skutečně stručné odpovědi. Pane Tangermané, jako první máte slovo. Pak. Ich bedanke mich herzlich für die vier... Děkuji za mnoho zajímavých otázek a podnětů. A samozřejmě máme málo času, takže budu stručný. Zásadní otázka. Kde vlastně poskytnutí veřejných statků může být nejlépe financován první nebo druhý pilíř. Celé jednoznačně patří to do druhého pilíře. Jednoduše proto, že ve druhém pilíři můžeme postupovat diferencovaně. To znamená poskytnutí eh, veřejných statků, pokud je eh, nutné, tak eh, musíme si uvědomit, že ne každý hektar je stejný v Evropské unii, zapotřebí rozlišovat, postupovat diferencovaně případ od případu. A to umožňuje právě druhý pilíř. Pro mne by tedy politika, která by výrazněji šla e, směrem targetingu a přesunula by část do druhého pilíře, tak to bylo pro mě lepší. E, dále zde otázka spolufinancování. Pokud to budeme dělat tak, jako tomu bylo u modulace, to znamená 1 euro z prvního do druhého pilíře a potom e, národní prostředky, tak e, celý ten objem naroste a smísí se. A není určitě e, cílem vydávat stále více prostředků. Bylo by smysluplnější najít jiný systém a v zásadě, ale není bude jako revolucionář, když to řeknu, je to revoluční, je správné, aby členské státy se podíleli na financování, protože oni se mají podílet také na rozhodování o tom, kde jsou které veřejné statky potřebné. A vlastně by bylo lepší, aby finanční příspěvky členských států eh, byly sníženy v rozpočtu EU a tím pádem vznikla možnost eh, spolufinancování ve druhém pilíři. A byla by zde i spoluodpovědnost a při rozhodování v rámci druhého pilíře. Dále otázka, co to vlastně znamená hradit veřejné statky a jaká by tady byla jednotka veřejných statků. E, já jsem to formuloval velice stručně, ale je to právě přesně to, co se děje nyní ve druhém pilíři. A to rozhodující u toho je, že smluvní platby, respektive, že platby musí být smluvně vázány. Existuje tedy smlouva mezi zemědělcem a státní zprávou, která definuje, jaké eh, plnění musí zemědělc odvést a že za to bude zaplacen. Nemůžeme to vypočítat eh, na tuny, ale je jasné, že musí být definováno plnění, uzavřena smlouva a zemědělec je zavázán odvést přesně to plnění, které je uvedeno ve smlouvě. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jaká má být výše těchto plateb, jak ji stanovit. A proto existují různé postupy, ale ty nyní nebudu rozebírat. Jsou tedy ale postupy, které to velice dobře umožní. Poté zazněla otázka, e, proč ta změna není kompatibilní s VTO? Nejde obecně o slučitelnost s VTO, ale přímé platby jsou v současnosti eh, oznamovány VTO, jakožto spadající pod Green Box. A jestliže je tam chceme zařadit, pak eh, není možné, abychom museli produkovat proto, abychom dostali tuto eh, přímou platbu. A změna má smysl pouze, pokud tedy produkujeme. Eh, změna ovoce není možná, pokud ho již tedy nepěstujeme. A jestliže to uděláme jako předpoklad, tak je to předpokladem, protože tedy někdo dostane platbu. A předpokladem musí být, že eh, zemědělec pěstuje, produkuje. Já se dostávám již k závěru. Je zde otázka, zda masivní vystěhování eh, není problémem pro zajištění potravin. Ne, není tomu tak. Eh, neznamená to přece, že jsme vyňali nějaký, nějakou plochu ze zemědělství, že by byla k dispozici menší plocha, která by šla potom na výstavbu, silnice a tak dále. Nesnižuje to produkci. A další otázka, jak je to vlastně s příjmy? pokud to skutečně chceme vzít vážně s uvedeným výrokem, tak přímé platby v budoucnosti by měly být rozdělovány spravedlivěji. Má tedy zde být, má tedy zde být spravedlnost. A k tomu musíme zjistit, jaký je příjem, příjemce. A to by mohlo ale znamenat, že například anglický zemědělec by nepotřeboval přímé platby na rozdíl od chudého farmáře někde jinde. Já jsem samozřejmě neviděl daňové přiznání uh, Spojeného království. Děkuji za slovo. Vincente, máš slovo. Rapido che Nejrychleji to půjde. 45 sekund, plus. Ano, takže 4-5 vteřin, nevíc. První myšlenka. Myslím si, že je třeba, abychom byli konkrétní a, jak jsem řekl, problémy v těch detailech. Za těmi velkými krásnými idejemi, co je důležité, je eh, si říci, chceme nebo nechceme eh, eh, distribuovat přímé platby, které vůbec nejsou uspůsobeny té nestalosti cen a potom, jak, jaký má být intenzivní ten transfer, transfer ve světle řízení rizik. A druhá myšlenka, já jsem zcela pro, možná se mnou nebudete souhlasit, aby v prvním pilíři eh, jak si došlo k určitému ozelenění určitému greeningu, eh, eh, samozřejmě s tím, že ta opatření rozvoje venkova se aplikují jinak. A health check ve Francii nám dal určitou linii. My jsme začali brát do úvahy určitá kritéria, tak abychom tomu prvnímu pilíři dali opět trochu nový smysl. A poslední bod, je třeba velice eh, pečlivě zvažovat, eh, zvažovat tedy eh, to, ten, ten capping těch přímých plateb na základě tedy příjmu a na základě toho těch kategorií, které dostávají tyto příjmy, tyto podpory tedy. A děkuji a jako poslední pan Jambor také pár minut. Okay, several, uh, number of comments on... Několik připomínek ke vztahu mezi zemědělskou politikou a politikou rozvoje. Já se domnívám, že politika rozvoje venkova by se neměla zaměřovat úzce jenom na zemědělství. Zemědělství by mělo být klíčovým eh, ohniskem těchto politik, ale Kromě toho si musíme uvědomovat účinky druhého řádu na rozvoj venkova a ty nemohou eh, tedy řešit samozřejmě všechny problémy, které vznikají ve venkovských oblastech. Myslím si, že politika rozvoje venkova není jenom o zemědělství, ale zemědělství je podstatnou součástí politiky rozvoje venkova. A pak argumentace ke zjednodušení. A měli bychom zjednodušit ukazatele. Ono těch ukazatelů je víc než stovka. To by se mělo zjednodušit. Ale důležitá otázka je také v tom, že systém hodnocení se neosvědčil. Je to takové cvičení v očkrtávání okének, tak tomu říkají někteří. A nakonec vztah mezi chudobou a věkem eh, populace na venkově. Ano, tady je jasné propojení a myslím si, že evropská politika by tuto problematiku měla řečit. Děkuji. Děkuji, chci všem poděkovat, zejména samozřejmě našim odborníkům. A také děkuji za intenzivní diskuzi, která ukazuje, že zde máme mnoho čem přemýšlet ještě poslední dodatek eh, k výrokům pana Tangermana. Kdo ví, jak by americký kongres reagoval na poslední výroky pana Tangermana? Možná, že eh, by reagoval jinak než my. Děkuji ještě jednou odborníkům, děkuji vám, pane profesoři, a samozřejmě my se uvidíme na eh, další schůzi, která je stanovena 28. únor, únor na 3 hodiny. A pan předseda